Dobrý den, vítám vás zde. Zahájíme dnešní schůzi. Čeká nás velice důležitý program. Především vám chci sdělit, že veškeré dokumenty, které budou dnes předložené jednotlivými experty, a samozřejmě také naším zpravodajem Stefanem Lefolem budou distribuovány mailem účastníkům. Dnes je důležitý den. Jedná se o zemědělství a klimatické změny, což jsou téma, který, témata, kterými se budeme hodně zabývat. A za, mm, budeme se zabývat především tvrzením, na kterém se všichni shodneme, že zemědělství je jak součástí problému, tak i jeho řešení. Vítám zde proto naše experty, kteří byli pozváni na toto slyšení. Vím, že někteří z vás přišli z veliké dálky, aby mohli přispět k naší diskuzi o e, zemědělství a klimatických změnách. Chci vám srdečně poděkovat jménem našeho parlamentního výboru. Klimatická změna se může rychle stát jednou z hlavních výzev pro společnou zemědělskou politiku. A proto je důležité, abychom hned začali přemýšlet o opatření, která můžeme přijmout, abychom snižovali emise skleníkových plynů v zemědělství, abychom napomáhali přizpůsobení zemědělců eh, těm klimatickým změnám, k nímž jich dochází a abychom eh, zlepšili potenciál zemědělství eh, v rámci snižování emisí CO2. Důležité je, aby tyto diskuze začaly již teď, současně s úvahami o reformě společné zemědělské politiky po, e, pro dobu po roce 2013, protože otázce klimatu e, jsme se e, v poslední revizi se zapověnovali málo. Je třeba provést další změny, které budou spočívat v tom, že se musíme vydat cestou udržitelnějšího rozvoje, a to znamená, že musíme tedy brát v úvahu jak očekávání naší společnosti vůči zemědělcům, tak otázku klimatických změn. Obojí bude pro nás velice důležité. Musíme bdít nad tím, aby všechny prostředky eh, byly v patřičné výši a aby byly správně věnovány na tyto cíle eh, v nové společné zemědělské politice. S velkou radostí teď předám, s velkou radostí tedy, jak jsem říkal, slovo Stefanu Děkuji, pane předsedo. Já chci poděkovat všem přítomným kolegům a především všem našim odborníkům, kteří se přijeli, přijeli zúčastnit naší diskuse. Jak právě řekl pan předseda, domnívám se, že klimatické změny představují téma, které je dnes politicky citlivé, především po stroskotání koreňského samitu. Říkám stroskotání, i když zároveň se domnívám, že koreňský summit byl důležitý a pozitivní moment z toho hlediska, že všechny velké země světa se konec konců sešly u jednoho stolu protože se domnívají, že klimatické změny představují problém, který je třeba řešit. Řešení nalezena nebyla a neuplatňují se tady zatím, ale eh, to, že tam byly rozvinuté země, včetně Evropy, ale především eh, země s, rozvíjícími, s rychle se rozvíjícími ekonomikami, emerging markets a rozvojové země, tedy celý svět Eh, vzal na vědomí, že třeba a uvědomil si, že třeba bojovat proti klimatickým změnám. A v této souvislosti zemědělství, jak už zaznělo, je jedním z mnoha aktérů, eh, příčin oteplování klimatu, ale v budoucnosti to především musí být aktér, který je také zdrojem řešení v boji proti oteplování. To je to první eh, co chci, aby zde zaznělo, že tedy zemědělství svou povahou, kvůli tomu, že je v kontaktu s půdou, s živými organismy, je klíčovým aktérem, který se musí dát do pohybu, tak abychom měnili svůj, změnili svůj model rozvoje. říkám to proto, že problematika klimatických změn to není jenom počet eh, stupňů Celsia plus nebo minus, které si stanovíme jako cíl. Domnívám se, že celkově vzato představa, kterou jsme měli od 20. století, že jsme si začali uvědomovat, že přírodní zdroje, eh, zdroje fosilních energií jsou limitované, jsou omezené V minulosti jsme se domnívali, že je možné se rozvíjet a přitom spotřebovávat tyto zdroje, zatímco dnes převládá vědomí, že je tyto zdroje třeba řídit a je třeba omezit náš dopad na životní prostředí, pokud chceme zajistit budoucnost příštím generacím. To je v sázce, když hovoříme o klimatických změnách. Zareagovat eh, nebo zařídit se podle dnes již zavedené představy, že není možné zajišťovat svůj vlastní rozvoj Eh, na úkor přírody a životního prostředí celé planety. A to platí nejenom pro klimatické změny, ale i pro všechna ostatní témata, například vodu, která bude zásadním tématem pro budoucnost. Také mě napadá téma půdy. Víme, že i půda strádá kvůli určitému modelu rozvoje a také kvůli klimatickému oteplování a suchu. Takže jde o oblasti, které je možné ovlivňovat prostřednictvím zemědělství a prostřednictvím nové politiky, která zohlední všechny tyto problematiky. Eh, a nyní tedy k navrhovaným řešením k mé zprávě. První poznámka, kterou bych rád učinil, je ta, že eh, je třeba si uvědomit, že musí proběhnout určitá kulturní změna, pokud chceme řešit tuto problematiku. Doposud Výbor pro zemědělství a Evropský parlament přistupuje k tématům, které souvisí se životním prostředím a se zemědělstvím odděleně. Tedy každá oblast má svoji směrnici. Směrnici o pesticidech, směrnici o půdách, směrnici o vodě, směrnici o, hovořili jsme o tom včera, o dobrých životních podmínkách zvířat. Tedy pokažte se objeví nová směrnice, příslušná administrativní pravidla, která jsou Eh, závazná pro zemědělce, postupně se to takto nabaluje a nakonec vlastně ten cíl, celkový cíl je nečitelný a navíc se výrazně stěžuje život samotným zemědělcům. Takže myšlenka mé zprávy je ta, že je třeba změnit způsob, eh, který přistupujeme k této problematice, je třeba eh, přistupovat k tomu uceleně či systémově. Čili zemědělství v ekosystému, to je věc, to je systém, který je třeba pojmat uceleně. Eh, není možné už řešit jenom dílčí problematiky a vytvářet směrnice, eh, dílčí směrnice s příslušnými potom následnými administrativními postupy. Takže já navrhuji, abychom se poprvé pokusili pustit do diskuse, která eh, se bude řídit holistickým přístupem. Klimatické změny a zemědělství. Tady se musíme zamýšlet na dvěma věci. Za prvé, jak eh, to zařídit, abychom méně spotřebovali a eh, produkovali méně skleníkových plynů. A za druhé, jak může samo zemědělství eh, přispívat k tomu, abychom uhlík, skleníkové plyny ehm, zachytávali novými činnostmi. Čili na jedné straně redukce emisí, na druhé straně zafixovat co nejvíce těch plynů, zejména v půdě. Eh, chci říci, že evropské půdy dnes eh, obsahují 70 milion, miliard tun eh, uhlíkových plynů. To znamená nějakých 30 celkových emisí EU a to není málo a ještě je možné to výrazně zlepšit. Proč je to systémový problém? Protože No, pokud eh, zaujímáme tento systémový přístup, je třeba hledat mechanismy, které nám umožní na jedné straně spotřebovávat méně energie, produkovat méně skleníkových plynů, ale zároveň je třeba mít eh, na paměti cíl zachování eh, půdy, zachování zdrojů vody a umožnit půdám, aby fixovaly část uhlíkových emisí. A v každém případě to umožnit půdám, aby uchovávaly tyto emise. Za druhé, je třeba se zamýšlet nad tím, jak co nejlépe optimálně využívat přírodu, to, co nám skýtá. Tady mám na mysli především energii slunce, solární energii, fotosyntézu. Zemědělství samozřejmě úzce je spojeno s fotosyntézou. A to není žádná drobnost. Sluneční energie je možné takto přetvářet na biomasu, na uhlík a umožňuje tento proces život na Zemi, čili to je opravdu reálné téma. A já ve své zprávě navrhuji, abychom všechny tyto prvky spojili. To znamená, je třeba na jedné straně usilovat o nižší spotřebu fosilních energií, omezit emise skleníkových plynů a zároveň se snažit o e, fixaci e, sloučení uhlíku, uhlíka, uhlíkatých plynů prostřednictvím zemědělské činnosti. Já se domnívám, že v předchozích zprávách protože už mnoho věcí bylo vypracováno. A já si myslím, že u příležitosti této diskuse bychom se mohli snažit eh, tyto věci jaksi soustředit do koherentního smysluplného celku. A já tady eh, přebírám celou řadu věcí a zapracovávám je do své ucelené koncepce vývoje zemědělství, kterou tady předkládám. Vycházíme z biologického zemědělství, či organického. To existuje, třeba je dále rozvíjet, ale to nemůže být náš jediný cíl. Musíme, být, eh, musíme mít cíl širší, který se bude stávat na celé zemědělství. Protože nám jde o přechod na zemědělství eh, konvenční, tedy přechod z konvenčního tradičního zemědělství na nový model, který zohledňuje životní prostředí, ale zároveň, a to chci zdůraznit, je hospodářsky životaschopný, protože Eh, samozřejmě je třeba mít na paměti hospodářský aspekt, hospodářský rozměr, eh, který je relevantní pro veškerou zemědělskou činnost. Takže já jsem eh, se pokusil jednak do toho zapracovat staré návrhy, přišel s některými novými a snažím se tady tady navrhnout vlastně novou perspektivu zemědělské politiky, protože je třeba, pokud se dohodneme na nějakém přístupu, aby se to pak převedlo do konkrétní zemědělské politiky, která by zohlednila nejenom společenskou roli zemědělství, roli um, práce s, eh, s půdou, obdělávání půdy, ale také řízení biosféry, tedy toho, co souvisí se samotným životem na Zemi. To je zde v sázce. Já už jsem říkal, že chci vyjít například z organického zemědělství. Existují také nové techniky zemědělské, o tom je třeba se bavit, proto tady jsme také na dnešek pozvali experty, které nám, kteří nám objasní některé tyto možnosti je možné tady sloučit. I další věci, o kterých jsem se zmiňoval, zachytávání uhlíku, omezování, omezování mm, fosilních energií, omezování emisí. Myslím, že už hovořím dosti dlouho, takže pokud je o problém klimatických změn, oteplování klimatu, to je věc, která by nás měla dovést vlastně k úvahám o tom, jak přejít na zemědělství, které ekologicky, hospodářsky i společensky bude výkonné ve všech těchto třech oblastech a Evropa by mohla být zásadním hráčem ve světě v této oblasti. Víme, že Problematika potravin je závažný problém, miliarda lidí na zemi trpí hladem, eh, ekologické problémy eh, jsou na snadě, eh, konal se konecký samé dochází, dochází k suchu, dochází k bouřím a tak dále. Je třeba se snažit věci řídit na globální úrovni a my Evropané máme v zemědělství velkou tradici, dobré kapacity, vzdělávací a tak dále. A já se domnívám, že jsme schopni takového toho přechodu na nový model, který by z Evropy učinil příklad pro zbytek světa. Děkuji. Grazie, Stefan, grazie Děkuji, Stefane, děkuji za tento tvůj příspěvek a tento globální pohled na tématiku, který nám předkládáš. A nyní můžeme začít tedy slyšením expertů. Jako první promluví pan Eh, Dekon Rekosky, což je odborník na půdu eh, z Spojených států a bude hovořit o tom, jak zachycovat více uhlíku v zemědělské půdě, jaká praktická řešení a možné politiky může přijmout Evropská unie. Prosím. Děkuji, pane předsedo. Já jsem velice eh, rád za to shrnutí předřečníka. On eh, přesně pojmenoval eh, většinu fakt. Takže jsem velice rád, eh, že chápete, jak třeba je tento typ informací, když se zamýšlíte nad tím, jak bojovat s globálními změnami. Je zajímavé, že potřebujeme trvalou, trvalé udržitelné zemědělství. Musíme mít na starosti ekonomiku, na potravinovou bezpečnost, obnovitelné zdroje energie, bioenergie, potřebujeme eh, kvalitu eh, životního prostředí a ve Spojených státech také závisíme na ropě z zahraničí. Eh, v těchto šesti ohledech, což jsou globální sociální záležitosti, já se zaměřuji na změny klimatu. Jedním z projektů, na které se zaměřím, je projekt SOKO. My v zemědělství eh, se musíme snažit co nejvíce eh, v hospodařit s půdou tak, abychom eh, nepřispívali k emisím uhlíkům. Je zřejmé, že je třeba tedy se zaměřit na mm, uhlíkový cyklus, protože většina uhlíku se zachycuje během fotosyntézy a používá se při Eh, používá se eh, při výrobě potom potravin. Eh, opačně v uhlík je vydáván při dýchání, kdy využíváme tedy energii v něm uvězněnou a potom jej vydáváme. Ovšem Všechno tohle souvisí s uhlíkem a na hospodařením s uhlíkem. Na světě ho hladoví celá řada lidí. My se obáváme, Eh, o budoucnost eh, našich dětí a máme jedinečnou šanci, eh, abychom pomohli udržení toho systému a tomu říkáme ochranné zemědělství. Toto eh, zemědělství závisí na naší eh, živé půdě a ta eh, život v půdě závisí na uhlíku. Takže klíčovým bodem v našem zemědělství je hospodařit s uhlíkem, který je blízko povrchu půdy. Také všichni chceme vysoký životní standard, vysokou kvalitu života a proto závisíme na těch ekosystémových službách. Většina eh, služeb vyplývá z toho ochranného zemědělství, eh, které obnáší méně intenzivní orbu. Eh, základem toho je organický uhlík v půdě. Musíme pochopit jeho roli. V ochranném zemědělství zemědělství, které ochraňuje přírodu, uplatňujeme minimální orbu ale eh, rotujeme eh, plodiny a také doporučujeme eh, kontinuální při, přikrývání reziduí ze zemědělské výroby. Já chci upozornit na to, že uhlík je základem ochrany přírody. Vždycky, když se zabýváme biomasou, eh, jde o uhlík. Když se podíváte na prevenci erozí, jde o uhlík. A když se podíváte na eh, eh, systémy bez orby, kdy se nechávají zbytky plodin na půdě, tak jde o, znovu o uhlík. Musíme pochopit, že eh, skutečná ochrana přírody spočívá v eh, hospodaření s uhlíkem a to může být jeden z prvních kroků k boji s klimatickými změnami. Eh, uhlík je pro nás tak důležitý, že je středobotem toho magického trojuhelníku. Jedná se o biologické, fyzikální a chemické procesy, které jsou pro nás důležité a drobné množství uhlíku je nezbytné k zachování kritických funkcí půdy, který je třeba k tomu, abychom zlepšili eh, naše eh, pěstování plodin a zajistili potravinovou bezpečnost. Eh, uhlíkový cyklus je základ našeho životního cyklu. Musíme ovšem pamatovat nejenom na sebe, ale i na ostatní části přírody. Máme tady půdu, vodu a vzduch a to jsou všechno naše eh, zdroje. My můžeme eh, sbírat energii pro naše vlastní eh, použití, ale musíme si uvědomit, že musíme také něco nechávat na mikrobiologické procesy v půdě. My v zemědělství musíme pamatovat na fotosyntézu a na dýchání a musíme se snažit co nejvíce dělat to co nejefektivněji, aby bychom tedy mohli podpořit růst populace. Podívejme se teď eh, na eh, roli ochrany přírody. Řada našich rostlin často eh, je tedy složena z 45% z uhlíku a to nám dává určitou možnost. My zachycujeme uhlík, skladujeme uhlík v biomase a to je způsob jak ukládání bioenergie a je to také pro nás zdroj potravin. Půdní eh, uhlík a jeho vstup do systému je velice důležitou součástí eh, systému, takže hospodaření s uhlíkem je mm, proto také důležité. A to všechno přispívá k eh, naší zlepšené kvalitě života. Když se zamyslíte nad rostlinami, tak nechceme hovořit o zbytcích rostlin, ale pro nás je hlavně důležitý ten rostlinný uhlík, uhlík v rostlinách. To znamená, že když využíváme tyto zdroje, tak eh, ekosystémové služby eh, se všechny týkají eh, toho uhlíkového cyklu. Jsou to, je to všechno, co produkujeme, i biopaliva. To všechno závisí na uhlíkovém cyklu a čím dříve pochopíme a budeme řídit ten uhlíkový cyklus, tím lépe se posuneme směrem do budoucnosti. Teď se podívejme na zachycování uhlíku, na vydělování uhlíku a co z toho vyplývá. Používám eh, jako příklady některé údaje, které byly zveřejněny ve Spojených státech, eh, které dokazují, že dochází k zachycování uhlíku v povrchových eh, vrstvách půdy. Máme 16 000 různých typů půdy a proto je velice obtížné srovnávat jednotlivé ekosystémy. Také bych chtěl říci, že v každém biologickém systému jsou dva důležité eh, faktory, a sice teplota a srážky, množství srážek. Eh, ty ovlivňují jejich rozdíly. A vidíte, že i u středových hodnot jsou obrovské odchylky. Vědecky je tedy velice obtížné eh, jasně eh, přicházet s předpověďmi, nicméně obecně eh, v našich systémech v ochrany přírody prostřednictvím nízké orby dochází k velkému zachycování uhlíku. Ve Spojených státech je více než 150 dobrovolných trhů s uhlíkem, zdůrazňuji dobrovolných, protože pak lépe pochopíme trh s uhlíkem. Uhlík zatím neměl příliš eh, velký, eh, velkou eh, hodnotu. Spojené státy nemají žádnou státní politiku mm, programu klimatických změn a hodně se pochybuje o e, výsledku do budoucna. Výsledek koreňského e, jednání také žádnou jistotu nepřinesl. Nicméně, čím více budeme hovořit o uhlíku, tím lépe můžeme přispět k e, zmírnění chudoby v rozvojových zemích, ke zvýšení potravinové bezpečnosti i kvality životního prostředí. Mělo by být zřejmé, že, že jedno řešení není vhodné pro všechny protože naše zemědělské systémy se eh, liší. Máme jeden příklad eh, uhlíkového trhu, který vám teď ukážu a jedná se o klimatickou burzu v klikáku. Existuje celá eh, řada v offsetu, které můžete vidíte vlevo. Jedním z nich je i offset v prostřednictvím uhlíkového, tedy uhlíku v půdě. Vidíte, že jeden čas do toho teklo docela eh, dost dolarů a eh, že nám to pomáhalo lépe eh, zvládnout problém s uhlíkem. Existuje i jiné, existují jiné typy offsetů, nicméně já se zaměřím na ten uhlík v půdě. Teče do toho teda docela dost peněz, ale není to tolik, kolik bychom chtěli. A jakmile opravdu začneme přikládat velkou důležitost eh, uhlíku, tak je zřejmé, že eh, i těch peněz do toho poteče více. Mám tady eh, ještě jeden takový příklad projekcí nebo předpovědí hodnoty u trhu s uhlíkem v roce 2012. Ta hodnota je odhadována, a tohle je jenom odhad, na 2,1 bilionu dolarů. 2,1 bilionu dolarů. To je obrovské eh, číslo, které si nedokážeme představit, alespoň já si ho nedokážu představit. To bude hodnota uhlíku eh, s trhem, nebo objem eh, uhlíku s trhem, trhu s uhlíkem po roce 2020. Můžete si to vynásobit krát 1,7 a budete to mít v eurech. Nebo vydělit, pardon. Já jsem optimistou eh, ohledně toho, že se nám podaří eh, se tímto směrem pohnout. Nicméně existují stále sociální i kulturní problémy k tomu, abychom se eh, k tomu vůbec dostali, k takovému to řešení. Nicméně jako vědec vám musím schrnout pozitivní fakta, která souvisejí s oddělováním uhlíku. Ekosystémové služby, které eh, vyplývají eh, z tohoto, eh, jsou pro nás důležité. Já používám tady analogii kola od vozu, protože to je velice výstižné. Uhlík je tady ve středu. Z něj vycházejí ty jednotlivé loukotě a to jsou právě ty ekosystémové služby, které jsou obdobné tomu, co potřebujeme v zemědělství, například navýšení vodní kapacity, Eh, snížená eh, eruze, zlepšená kvalita vody, zlepšené, eh, zlepšená schopnost vsakování vody do půdy. To je všechno důležité pro naše zemědělské výrobní systémy, aby byly trvale udržitelné. Je tady také zlepšený cyklus živin. Máme jich dohromady asi 14. Jednotlivě to nejsou žádné nás to nevytrhne, ale dohromady eh, to bude mít obrovský dopad na životní prostředí. Čili eh, zamysleme se tady na eh, středem toho kola. To je uhlík a ten je velice důležitý. Já tady mm, uzavřu takovým veselým obrázkem aby eh, se vás děti eh, nezeptali, eh, nebo když se vás zeptají vaše děti nebo vnoučata na uhlík, tak jim můžete ukázat tohle a říct jim, že se musíte snažit svoji stopu uhlíkovou co nejvíce zmenšit. Děkuji vám, pane Rekovský. E a hned přejdeme dál. A to bude následující prezentace, to bude všichni to experti nám určitě umožní velice zajímavou diskuzi o těchto tématech. Nyní promluví pan Frank Omara, ředitel oddělení výzkumu TIGASku. A e, název jeho prezentace zní, jak snížit emise skleníkových plynů u přežíkavců. Prosím. Parole. Děkuji eh, vašemu výboru za příležitost eh, zde přednést moji prezentaci k tomuto velice důležitému eh, tématu, které souvisí zemědělství a změnami klimatu. Budu se zaměřovat v nadcházejících minutách na řešení pro snížení emisí skleníkových plynů přežvíkavci. A pokusím se vám nastínit některé technologie, které jsou k dispozici nebo které se vyvíjejí k omezení tohoto typu emisí. Nejdříve se tedy podívejme na na to, odkud tyto emise eh, přicházejí. Tohle je eh, profil emisí skleníkových plynů v Evropské unii a eh, tady vidíme, že střevní kvašení, což jehož výsledkem je také metan, a které je především z přežvíkavců nebo zcela z přežvíkavců eh, představuje třetinu eh, evropských eh, skleníkových emisí z evropských skleníkových plynů ze zemědělství. Potom je tady hospodaření s hnojím. To představuje tedy metan a oxid dusný. Potom tyto emise, potom jsou tady v emise které jsou eh, dané používáním eh, hnojiv na pastvinách. Eh, to vede k oxidu dusnému tedy. A potom jde o to, že mm, přežvíkavá zvířata vypouštějí moč na pastvinách a to také tedy vede k ukládání oxidu dusného do přírody. A to je tady ta velká polovina nebo část z toho je tedy, pardon, od přežvíkavců také. Když se na to podíváme eh, eh, globálně na ty zemědělské emise, uvidíme, že emisní trendy v nadcházejících 15 až 20 letech jsou eh, velice odlišné v jednotlivých oblastech. Ve většině rozvinutého světa budou prakticky statické a byly statické už v posledních desetiletích a předpokládá se tedy, že statické zůstanou. Zatímco v rozvojových eh, zemích zemědělské emise se pravděpodobně zásadně eh, zvýší, protože se tam zvýší i zemědělská produkce. Jenom z globálního pohledu na eh, ten potenciál eh, v omezení emisí se podívejme tady na schrnutí se zprávy IPCC z roku 2007 o mm, tedy tomto potenciálu omezení emisí v zemědělství. Tohle je celkový eh, potenciál omezení z celého světového zemědělství. Zpráva IPCC došla k tomu, že je velký potenciál k omezení emisí ze zemědělství. Nicméně vidíme, že valná většina z tohoto potenciálu eh, souvisí s eh, uhlíkem v půdě. Podíváme-li se na ten druhý, na ten předposlední sloupec, tak to vidíme Eh, tak tam uvidíme eh, v dobytek, co znamená emise z dobytka, to znamená metan. Je to poměrně malá část eh, toho celkového v objemu, kterým zemědělství může přispět k oslabení emisí. Ovšem není to zas tak zanedbatelné. Když eh, se zaměříte, eh, zamyslíte nad tím, co říkal předřečník a eh, také nad nedávnou zprávou FAO, tak uvidíte velký potenciál ke zlepšení hospodaření s půdou, abychom tady zvýšili ten potenciál k zachycování uhlíku v té půdě. Takže do tohoto kontextu zasaďme i tedy emise způsobované zvířaty. E, jaké technologie máme k dispozici e, k omezení střevního kvašení a metanu? E, neznáme zatím příliš mnoho technologií, které by se daly použít, ale na některých velmi slibných se pracuje. Některé jsem zde uvedl, a některé už byly v podkladovém dokumentu, například eh, nahrazení eh, vlákniny eh, v koncentrovanými krmivy, používání organických kyselých, kyselin, přidávání tuku do diety zvířat, přidávání monensinu do krmiv, což neděláme v EU, ale jinde se to dělá, zlepšování pastvin, změněny druhu zvířat a zahrnutí luštěnin a také jsou to eh, eh, součásti eh, rostlin. To ještě je třeba více zkoumat. Tyhle věci by mohly tedy omezit v emise metanu ze zvířat. Všechny ty věci zatím nejsou příliš hospodárné. Někdy by to stálo velké peníze zemědělce, aby to používali a bez podnětů to tedy zemědělci nebudou používat ty technologie. Některé eh, ty eh, technologie přicházejí pouze s krátkodobým dopadem. Eh, v krátkodobém experimentu možná fungují, když je ovšem promítnete do složitého reálného prostředí, tak možná budou fungovat jenom několik týdnů. A u některých prostě ještě nemáme techniku, jak je uplatnit plošně. Děláme ovšem v zemědělství v současné době jiné věci, které zásadně eh, mohou přispět k omezení emisí metanu. A eh, jednou z nich je eh, zlepšení produktivity v zemědělství, která se stále zlepšuje, ale zejména v posledních 20-30 letech. Zlepšení produktivity je velice důležitou strategií je eh, velice důležitou strategií eh, snížit eh, v emise na kilogram produktu. A to v nadcházejících 20-30 letech. To je velice důležité pro výrobu potravin. V současné době, pokud chceme snižovat emise celkově, tak je třeba snižovat emise na dodatečně vyrobené kilogramy potravin. Pokud se podíváte na emise na kilogram vyrobeného masa nebo eh, litr vyrobeného eh, mléka, tak jsme na tom eh, obecně docela dobře ve srovnání se zbytkem světa. A náš e- emisní profil se zlepšil v posledních 20 letech. Tady vám dám příklad z mé země, z Irska. Je to, jsou to emise metanu na kilogram mléka v roce 1990 oproti roku 2006 a vidíte, že za tu dobu se emise snížily asi o 13% na kilo mléka. To eh, samozřejmě je drobný eh, posun, ale povzbudivý ve srovnání s jinými zeměmi. Pokud se podíváte na podobná čísla z Nového Zélandu nebo ze Spojených států, tak eh, tam došlo k zásadnějšímu posunu, protože mlečné kvóty, které my jsme měli v Evropské unii v posledních letech, eh, hodně eh, omezily eh, výnosnost mléčnou na a můžu o tom pohovořit podrobněji, pokud budete chtít. Eh, potom pokrok prostřednictvím eh, krmení zvířat, to je věc, eh, které už dosahujeme v poslední době a možná, že se nám podaří otevřít nějaké nové cesty v této oblasti. Působ, jak zlepšovat výsledky v této oblasti, ukazuje hm, tedy, nebo nás vede k vyšším výsledkům, k vyšším výnosům u zvířat a to samozřejmě vede také k snižování emisí na kilogram vyrobeného produktu, tak jak jste to viděli na předchozím slajdu. Jedná se samozřejmě o trend, který bude i pokračovat, protože eh, chov zvířat povede k eh, vývoji stále lepších zvířat. Nicméně teď nám jde o eh, výrob tam eh, jde o to, že genomové technologie nám umožní eh, eh, vybírat zvířata tak chovná, která budou mít lepší vlastnosti. Pokud budeme mít zvířata, která budou mít lepší efektivitu využívání krmiva, tak je zřejmé, že pokud se toho méně skrmí, vyrobí se méně, nebo vznikne potom méně metanu. A proto dojde ke, eh, k tomu eh, snížení, které už teď eh, jsme schopni experimentálně dosáhnout. A potom třetí věc, která je zatím stále ještě v plenkách, je pokoušet se vybírat individuální zvířata, která vydávají málo Eh, v mm, metanu. Zdá se, že některá zvířata, někteří eh, jedinci eh, mají menší emise na objem skrmeného krmiva než jiní jedinci. Stejně jako někteří lidé rychleji běhají, někteří pomalej. Pokud se nám podaří tyto jedince vytipovat a pokud to bude dědičné, pokud tedy tak budeme samozřejmě mít velice atraktivní možnost, jak Eh, pokračovat v chovu. Říkám, že tohle je zatím eh, výzkum, který je ve velice rané fázi, nicméně ukazuje to určitý směr, kudy se možná budeme moci ubírat. A potom eh, ještě poslední věc, pokud jde o střevní kvašení. Ty naše technologie zatím, myslím, nebyly tak úspěšné v omezování těch emisí, protože víceméně šátráme eh, poslepu. Zatím nechápeme eh, ten proces eh, vzniku metanu v přežvíkavcích tak dobře. Ehm, a proto možná ty věci, které se pokoušíme udělat, nefungují tak dobře. Budeme tedy muset lépe pochopit celou, celý ten systém vzniku metanu u eh, přežvíkavců. Je zřejmé, že eh, metan eh, produkují mikroorganismy a mm, pokud pochopíme lépe jejich fungování, tak budeme moci lépe vybrat to správné místo, kde zasáhnout. Je docela podstatný mezinárodní výzkumný program oblasti mikrobiologie přežíkavců a zkoumají se i jiné věci. Například eh, chemikálie z eh, výtažků z rostlin, které by mohly ovlivnit emise eh, metanu. Podívejme se na emise oxidu dusného, které souvisejí se zvířaty. Často se říká, že ze zvířat vzniká jenom ta metanová část, ale jak jsem říkal, moč eh, eh, vypouštěná na pastvinách a eh, hnůj, který vzniká z chovu zvířat, vede také k velkým emisím uhlíkových plynů. Myslím si, že bychom mohli udělat to více v oblasti oxidu dusinného vlastně, než v souvislosti s metanem. A jeden ze způsobů, jak omezit emise oxidu dusného, je pokusit se používat méně dusíkatých hnojiv. A sice tak, že bychom eh, efektivněji mohli používat eh, v organický eh, dusík, který máme v zemědělství. Měli bychom se snažit používat, tedy omezit anorganický dusík tím, že ho budeme nahrazovat v luštěninami, v travinách, tedy v pícninách. A Všechno eh, tohle eh, samozřejmě povede k velice eh, ceným příspěvkům. Potom můžeme také používat takzvané inhibitory, nitrifikace. To jsou věci, které se dávají do půdy a které potom povedou k omezení vzniku oxidu dusného na pastvinách. Dokonce můžou snížit o 40 vznik oxidu dusného na některých pastvinách, ale jsou docela drahé, stojí to asi 100 euro na hektar. Hodně se eh, zkoumají tyto věci na Novém Zélandu a na Novém eh, Zélandu tento náklad eh, pokrývá zvýšená produktivita pastvin, protože není třeba ta zvířata přesouvat tam a zpět. V Irsku to zatím tak nefunguje, takže eh, zemědělec nevydělá 100 dalších euro na hektar používání těchto eh, látek, takže asi si dokážete představit, že v Evropě tohle není úplně efektivní technologie. Teď se ještě dostáváme k eh, zlepšení využívání hnojiv v Irsku. Tohle se vlastně, ta hnojiva se používají prakticky všechna na pastvinách ta spodní eh, křivka je něco, na co byste se měli soustředit. Vidíte, že eh, se stále používá méně dusíkatých eh, nojiv v posledních deseti letech. A to je dáno tím, že zemědělci ten uhlík v hnojivu používají stále efektivněji. Pokud se podíváme alespoň na některé naše vyhlídky, tak myslím, že to, co je nejatraktivnější, u emisí eh, skleníkových plynů pocházejících ze zvířat je eh, zlepšení tedy eh, takzvané uhlíkové efektivity v přežíkavců. Existuje projekt Rednexu financovaný v EU a pokud se nám podaří přinutit zemědělce, aby používali méně dusíků v krmivech, mm, v tom, co krmí eh, zvířata, tak eh, bude eh, méně v dusíku v jejich výkalech a potom také méně dus, méně v emisí oxidu dusného. A teď se podívejme na ten potenciál v oddělení toho dusíku. Když se zaměříme na ty pastviné eh, systémy eh, chovu eh, v dobytka, tak tam vidíme velký potenciál. Máme dost údajů, které ukazují, že evropské pastviny zachycují velká množství uhlíku a že je můžeme ještě obhospodařovat tak, abychom to zlepšili. Nejdůležitější je zachovat pastviny a nerozorávat je, kde to je jenom možné, protože to uvolňuje velká množství uhlíku. A dobře obhospodařované pastviny vykazují vysoké množství sekvestrace, tedy oddělení eh, v uhlíku. Musíme je tedy zachovat. Abych to tedy eh, schrnul. Vzhledem ke stávajícím technologiím nebo technologickému stavu je těžké omezit eh, emise na kilogram vyrobených potravin. Emise tedy v metanu Ovšem eh, růst produktivity je eh, klíčovým faktorem. Existují lepší eh, v současné době technologie na omezení emisí oxidu dusného a samozřejmě oddělování nebo zachycování uhlíku je velice důležité pro tedy snížení celkových emisí. Děkuji vám za pozornost. Děkuji vám, pane Franko Umaro. Děkujeme za tento velice zajímavý příspěvek a chci připomenout, že po dalším příspěvku, tedy po projevu pana Roba Kuka, bude následovat eh, krátký prostor pro debatu a proto nám tedy můžete už naznačit, zda se chcete zúčastnit této diskuze. A pak po dalších dvou prezentacích bude opět prostor pro diskuzi. A Stefan Lefol na závěr schrne celé toto slyšení. A teď rád předávám slovo panu Robu Kukovi, řediteli oddělení pro environmentální poradenství a analýzy, který promluví o tom, jak snižovat emise skleníkových plynů formou opatření v agroenvironmentální oblasti a v lesním hospodářství. Prosím, máte slovo, pane Kuku. Děkuji vám. Pane předsedo, vážné poslankyně a poslanci, je pro mě potěšením a ctí, že zde mohu promluvit eh, za naši skupinu pro zemědělské politiky a mohu mluvit o tomto tématu snižování emisí skleníkových plynů prostřednictvím agroenvironmentálních praktik. Naše eh, organizace Natural England v současné době předsedá této skupině a zabývá se vytvářením systémů zaměřených eh, na plnění těchto úkolů v agronomitální politice. Zemědělství v současné době přispívá 36% k celkovým metanovým emisím a 67% k celkovým oxid, mm, emisím oxidu dusíku. Nicméně zemědělství a půdohospodářství může eh, konkrétně přispívat k snižování emisí skleníkových plynů i eh, tím, že zachovává Eh, uhlík v půdě a ve vegetaci. A proto my chceme navyšovat takto uchovávání uhlíku eh, v životním prostředí, aniž bychom postihovali eh, výkon zemědělství a abychom také současně tím zajistili potravinovou bezpečnost, protože to vše je důležité pro společenství. Mírnění klimatických změn vyžaduje koordinovanou činnost, která přesahuje národní hranice, proto je to i oblast působnosti pro Evropskou unii. Mírnění těchto změn je eh, také mm, pro veřejné blaho a proto nemůžeme toto svěřit jen eh, volnému trhu. Druhý pilíř společné zemědělské politiky, který se zabývá eh, právě tímto, je velice důležitý protože poskytuje společná pravidla členským státům k tomu, aby mohli pak místně implementovat. Díky druhému pilíři můžeme vést zemědělce a další, kdo se zabývají budohospodářstvím, aby dosáhli těchto cílů a přitom, aby mohli vytvářet nové um, příležitosti eh, pro podnikání. Ve Velké Británii se právě tímto zabýváme v mírnění klimatických změn a přizpůsobování těmto změnám. Jsou tu eh, dvě, dva hlavní způsoby, jak eh, mírnit eh, tyto změny. Za prvé, navyšovat zachycování uhlíku v půdě a ve vegetaci a snižovat únik uhlíku tím, že se rehabilituje poničená půda a zachovávají se rašeliniště. A za druhé je to snižování přímých vstupů a přímých tedy emisí uhlíku my eh, chceme, aby se především eh, navyšoval obsah eh, zachyceného uhlíku v půdě. A proto je užitečné, aby půda zůstávala nehnojená, aby zůstávaly takové nárazníkové, ne, neoro, neorané pásy a aby zůstávaly pastviny, které nejsou využívány k zemědělství. Takto Eh, když působíme, daří se nám zachytávat eh, kolem 700 tisíc ton CO2 ročně, což je ekvivalent eh, každoročních emisí uhlíku u 100 tisíc britských domácností. Také se tímto snažíme zachovávat životní prostředí a to pro zvířata, tak rostliny podařilo se nám prostřednictvím tohoto schématu také zachovat eh, a obnovit 90 tisíc hektarů eh, rašelinišť, eh, které jsou velice důležité pro zachovávání uhlíku. A Velká Británie díky tomuto schématu využila 90 milionů na ochranu životního prostředí a přizpůsobování klimatickým změnám. Bohužel, eh, pokud je opět eh, tato neoraná půda využita v zemědělství, tak se pozitivní dopad ztrácí, protože uhlík je opět uvolněn do, prostřed, do prostředí. 700 tisíc tun CO2, který je akumulován každý rok eh, v těchto remískách a mezích, přispívá k tomu, že se zachycuje 3,5 milionu tun CO2, které by mohly být ztraceny, kdyby se opět eh, zemědělci vrátili k intenzivnímu využívání půdy na konci eh, dohody, která byla uzavřena. Ve Walesu, v novém systému, který máme, eh, Glastir, se plánuje začátek tohoto systému na 2012 a opět se v tomto systému zaměřujeme na Eh, měření klimatických změn a také na základě eh, znalostí získaných z revize společné zemědělské politiky. Eh, dalším důležitým úkolem je recyklace vody, energetická účinnost, využívání dřevních štípků pro podestýlku zvířat. Chceme ve Walesu vytvořit lepší zalesněnou půdu a podporujeme tuto pokryvnou lesní půdu protože i tak se snižují emise CO2. Víme, že eh, nejen Nejen my se zabýváme tímto e, snižováním CO2, například v Rakousku. Environmentální agentura má projekt na hodnocení potenciálně zachycování uhlíku a e, posilování schopnosti půdy zachycovat uhlík z různých e, systémů v Německu. Podobný systém přispívá k mírnění klimatických změn tím, že podporuje uchovávání a akumulaci uhlíku v půdě prostřednictvím nových technik eh, um, uchovávání půdy, jako je eh, přímé eh, setí, mulčování a sazení sazenic, což všechno pomáhá. Například je tu Mm, využívání eh, močovky, která se okamžitě mísí eh, s půdou a tím se snižují emise oxidu dusíku v Itálii. Je pilíř, druhý pilíř eh, společné zemědělské politiky také využíván k zachocování uhlíku. Itálie v současné době vynakládá 140,8 milionů euro na tyto činnosti. A v, v Anglii Eh, využíváme i eh, projektů, které byly původně eh, zaměřeny na jiné environmentální cíle. Natural England v současné době hodnotí to, jak naše programy mohou lépe přispět k mírnění klimatických změn a také k lepšímu zachovávání uhlíku v půdě. A věříme, že se nám podaří ještě tyto schopnosti zachycovat uhlík v půdě zlepšit v Anglii. Ochrana půdy v Anglii ještě eh, neplní eh, dostatečně eh, cíle zachycování a zachovávání a vytváření nových zalesněných ploch, jak by to mělo být podle druhého pilíře. Evropské země mají mnohem větší zalesněné plochy a rozvinuli si lepší lesní zprávu, lepší politiku. Ehm, Krátkodobě bychom se měli tedy zaměřit na to, aby eh, ti, kdo půdu, eh, zalesněnou půdu spravují nebo kdo ji vlastní, aby lépe tuto půdu eh, spravovali a snažili se rozšiřovat zalesněné plochy v Anglii. Vláda chce zalesňování rozšiřovat na další 10 tisíc hektarů Eh, ročně po dalších 15 let, abychom takto zachytili 50 milion tun CO2 do roku 2050. Což samozřejmě souvisí také s využitím půdy, proto musíme vytvořit eh, další cíle, které se týkají k, hospodaření půdy v krajině a musíme stavět, tedy mm, eh, sázet správná, správné plodiny, správná, správné stromy na správná místa také je tu e, potenciál využití energie ze stávající zalesněných ploch, například 50% těchto zalesněných ploch v Anglii není e, spravováno, není e, využíváno správným způsobem a proto by mohlo být mnoho z těchto pozemků využíváno udržitelným způsobem pro poskytování paliva, což by na druhé straně poskytovalo i hospodářskou činnost a také energii, eh, která bude šetrná s ohledem na eh, uhlíkové emise. Zabýváme se tedy také eh, cílem, jak jsem říkal, zachycování uhlíku v půdě, což souvisí a vytváří synergii s udržitelným zemědělstvím a snižuje to zranitelnost prostředí ke klimatickým změnám. Máme zde několik různých činností, jako například, když jsme schopni předpokládat, jaké zimy budou eh, vlhčí, eh, budou eh, farmáři mít lepší možnost využívat uchovávání mm, hnoje a budeme také schopni poskytovat lepší přístřežky pro e, zvířata chovná, snižovat e, možnost záplavy, snižovat možnost e, eroze půdy, poskytovat habitat pro živočiché rostliny žijící v zalesněném prostředí a také je třeba, aby se diverzifikovala zemědělská produkce tak, aby byla umožněna bylo možná pěstování rychle obnovitelných druhů dřeva a biomasy jaké jsou eh, závěry. Doufám, že jsem ukázal, že Velká Británie i Evropa eh, se zabývá opatřeními agroenvironmentálními z druhého pilíře společné zemědělské politiky a že takto významně přispívá k mírnění klimatických změn. Co se týče eh, toho, jak přispět k pomoci zemědělcům, je to tím, že tato opatření mohou snižovat eh, energeticky intenzivní vstupy a mohou, s, mohou vytvářet obnovitelné zdroje energie. Zemědělci takto mohou správným způsobem využívat eh, dřevo i jiné eh, zemědělské zdroje. Ve Velké Británii a mm, Evropské unii je tu ještě další potenciál k využití a to v druhém pilíři, který byl pro nás velice důležitý naše politická skupina nedávno eh, předložila zprávu o tom, co by bylo zapotřebí, do čeho je třeba investovat eh, v souvislosti s dosažením těchto cílů. Je třeba, abychom především zajistili kontinuitu, tak aby eh, se nestratily výsledky, které jsme doposud dosáhli. Tyto mechanismy budou velice důležité i do budoucnosti. Musí na to myslet ve společné zemědělské politice. Alespoň do roku 2020 bychom na to opravdu neměli zapomínat. Tato opatření eh, budou vyžadovat lepší mechanismus energetické účast, eh, účinnosti eh, země, zemědělství. Je třeba, abychom snižovali emise ze skleníkových plynů, zejména oxidu dusíku a metanu zemědělské produkce. Ale také tak současně můžeme ušetřit, eh, protože eh, budou eh, vytvářeny i vedlejší produkty, které budou důležité pro jinou další spotřebu. Měli bychom podporovat nadále obnovitelnou energii z biopaliv a biomasy. Jednou z největších, eh, eh, nejsilnějších stránek agroenvironmentálních opatření a les, eh, lesohospodářských opatření je právě to, že mají celou škálu možných řešení environmentálních cílů, které jsou spojeny s mnoha dalšími sektory. Ušetření těch skleníkových plynů nás zároveň ujistuje, že můžeme dosáhnout určité udržitelnosti v našem zemědělství a v našem hospodářství. Ehm, zároveň pomáháme uchovávat biodiverzitu a krajinu, charakter krajiny v Evropské unii Tímto eh, se nám může dařit eh, integrovat naše cíle s agroenvironmentálními opatřeními a využíváním půdy a zemědělstvím v různých eh, zemědělských systémech. Naše zkušenosti ukazují, že je zapotřebí správně plánovat, ale nedochází k žádným zásadním rozporům mezi produkcí potravin a mm, bezpečností životního prostředí. A proto nesmíme se zabývat těmito otázkami jednotlivě, ale společně. Já bych rád poděkoval našim odborníkům a Předpokládám, že pro kolegy byly tyto tři prezentace nesmírně zajímavé a užitečné. A nyní tedy zahájím první diskusi dnešního slyšení. Pan Susan Wagner si může vzít slovo, protože je navrhovatelem stanoviska ve výboru ITRE k tomuto tématu. Takže prosím, máte slovo. Ano, jménem výboru ITRE chci poblahopřát zpravodaji k vynikající práci, kterou odvedl. A chtěl bych dodat několik poznámek, které mi připadají vhodné za náš výbor ITRE. Bylo by eh, dobře podle nás se zeptat, Jaké jsou předpoklady pro další rozpočet pro výzkum a rozvoj? Zda budeme schopni dosáhnout díky těmto prostředkům zlepšení klimatu a ochrany životního prostředí. A také zde budeme schopni se zaměřit eh, na eh, takové priority, jako je eh, produkce a využití biopaliv, produkce a poskytování udržitelných hnojiv a také zda budeme schopni potom správně zacházet eh, se, eh, se zemědělskými eh, zbytky, odpadem. Využívání technologií, které jsou důležité pro informovanost, tedy informační technologie, by mohly napomáhat ke zlepšování předvídání a řízení, tedy vlastně celého tohoto cyklu, protože na jedné straně bychom věděli, co všechno potřebujeme, eh, abychom mohli eh, poskytovat služby a vyrábět, a na druhé straně, jak můžeme snižovat emise skleníkových plynů, jako je třeba CO2. Tak to je pro nás důležitá věc jako pro ITRE. A ještě jednou chci poděkovat zpravodaj, vykonal vynikající práci. Děkuji. Paní McGuinness má slovo. Děkuji, pane předsedo. Já bych ráda poděkovala odborníkům za jejich dnešní prezentace. Mám dvě otázky, a možná dokonce tři. Zdá se mi, že půda je klíčem Mohli byste tedy vy, jakožto odborníci, určit priority pro naši práci, protože já mám dojem, že by se nám mohlo snadno stát, že bychom usilovali o příliš mnoho věcí najednou a že bychom potřebovali ještě více výzkumu jako podklad pro naše rozhodnutí, ale pokud tedy byste vy řekli, že jsou naše, že by měly být naše tři hlavní priority pokud o zemědělství a proti klimatickým změnám. Frank Omara hovořil o možnostech eh, snižování eh, emisí etanu, ale zdají se být omezené a eh, je osvěživé slyšet takovou přímnost od vědců, protože často lidé prostě jsou aby mohli pokračovat ve svém výzkumu. Pokud je o otázku, takže ty tři priority, kdyby se nám řekly. Pokud je o financování výzkumu, mně se zdá, že výzkumu už bylo provedeno hodně, ale jen málo se financuje transfer poznatků k zemědělcům. Podle mého ten reálný problém spočívá v té propasti, mezeře mezi poznatky, které máme k dispozici prostřednictvím výzkumu a tím, co se skutečně zapracovává do zemědělské výroby. Takže možná byste nám vy mohli říci, jak je možné řešit eh, tuto věc a za to vnímáte jako problém, stejně jako já. Pokud je o veřejné statky, což je koncepce, se kterou pracujeme ve spojitosti s reformou společné zemědělské politiky. Je to něco, co není možné spatřit, měřit. Domníváte se, že jakožto tvůrci koncepce a politiky, že bychom eh, se měli více spojit se zemědělci, že bychom možná eh, potřebovali lepší popis toho, jak vypadá vlastně práce zemědělců. Takže kdybyste nám mohli něco říct k těmto tématům, děkuji. Děkuji, pan Lájen má slovo. Děkuji, pane předsedající. Já bych se rád připojil k tomu, co řekla paní McGuinnessová a rád bych poděkoval našim třem řečníkům. Chci také poděkovat eh, Tivnu Lefolovi mm, za jeho, podle mého, velmi dobrou zprávu. Doufám, že o této zprávě také potom povedeme ve výboru řádnou diskusi. Mé otázky nejsou nepodobné těm, které položila uh, Merit McGuinnessová. Nejprve by mě zajímalo určité objasnění ve věci toho, zda zodpovědnost za dramatický nárůst emisí metanu a oxidu dusného, respektive kde se to bere, kdo za to nese zodpovědnost. Souvisí to nějak s počty Eh, chovaného skotu a dobytka za uplynulá století například, protože já jsem viděl určitá čísla, podle kterých eh, ten počet kusů dobytka se nemění v čase, takže eh, je to možná spíše technika zemědělské produkce, nebo mm, prostě zajímalo by mne, odkud se bere ten nárůst těchto emisí. Když jak jsem se vyslechl kolegu z Irska, panu Maryho, Omary, ono mi to připomnělo ty časté diskuse o tom, jak zajistit větší efektivitu zemědělství a jeho větší ziskovost. Vy jste se zmiňoval o možných řešeních, o tom, jaké by to byly ty největší výhody. A moje otázka tedy je, eh, v čem by byly ty velké výhody, pokud je o CO2, eh, zda jde eh, o techniky, u orné, využívání orné půdy a, a pastvin, zda jde o typ plodin, které pěstujeme. Pokud je o pastviny že travnaté plochy. Vy jste hovořil tedy o luštěninách versus pícninách, to je to také otázka řízení plodin, které pěstujeme. Pokud je o metan, domnívám se, že to hlavní, co se tady objevovalo, by lepší eh, míra eh, konverze, míra té zpracování, což je záležitost genetická. To nám také může pomoci v produkci většího objemu potravin. Čili kdyby se to mohli vyjasnit. A dále, eh, jak nakládáme s mrvou, tam také jsou určité příležitosti. Ale pokud byste nám tady mohli říci, eh, která oblast by přinesla největší eh, úspěch, na co se máme zaměřit. A pokud je o síku, oxidu sný, a, tam jste tedy navrhoval jeden postup, je to jediný, čili celkově ovšem, kdybyste nám eh, mohli říci, na co bychom se měli zaměřit v těch eh, nejbližších pěti letech, co by přineslo nejlepší výsledky, protože se budeme bavit o reformě společné zemědělské politiky a eh, budeme si potřebovat nastavit priority pro budoucí období. Je to v trávě, jo. Děkuji. Já děkuji, jak panu zpravodaji, tak eh, našim eh, vědcům za jejich příspěvky a rád bych se zeptal na následující. Za prvé, se tady hovoří pořád o emisích a, eh, o tom, které, kte, emisích, které pocházejí ze zemědělství a asi o objemu 10%. A když si uvědomíme, budeme eh, dovážet soju z Argentiny a z Brazílie, tak to někde také musí být vidět v naší celkové eh, bilanci. Nedojde, to náhodou, nedojde náhodou spíše k zdvojnásobení eh, v těch ekologických škod, když se ty škody budou udít někde v Argentině nebo v Brazílii. To musíme samozřejmě zahrnout i do naší bilance. A potom Eh, krmení, efektivita krmení. O tom se tady hovořilo. Eh, z krav mm, by mělo být méně metanu a více mléka. Na to se musíme dívat kriticky, protože eh, krávy už nejsou krmeny trávou, ale v obilím. A sedí opravdu ty bilance, když to počítáme správně, protože to musíme přepočítat úplně jinak když budeme intenzivněji eh, krmit eh, v obilím, nemáme ty eh, emise někde jinde? A potom jsem se chtěl zeptat, a, a, a hovořilo se tady o zelené krajině, o tom, že to musí být, že její ochrana musí být součást našich snah. Eh, je eh, zřejmé, že eh, se tedy posouváme k té ochraně zeleného v Evropě, ale je to tak, je to tak jisté. A potom, potom je tady v otázka, jestli existuje eh, využívání, nebo jestli existují, je srovnávání různých typů eh, obospodařování půdy, jestli například eh, biologické obospodařování půdy je srovnatelné s jinými typy. A poslední otázka, vím, že už jich je hodně jestli využívání zbytků, například bioplynu, prostřednictvím těch zařízení na bioplyn pomůže ke celkovému snížení emisí? În continuare, domnul Egniu. Pan Egniu, prosím. Uh, uh, presentation, beg your pardon. Can you hear me? Slyšíte mě všichni? Já jsem eh, v roce 85-86 na univerzitě v East Anglia si vyslechla prezentace o globálním oteplování. Bylo nám řečeno, že eh, hladina moře se do 30 let zvedne nejméně o metr. To bylo před 24 lety a mnoho se toho nezměnilo. Eh, nicméně ta dynamika k diskuse o, o míře uhlíku v atmosféře a klimatických změnách byla udržena. Já jsem kvůli tomu změnil své zemědělské postupy, protože jsem dostatečně hloupý. Začal jsem eh, pěstovat pšenice a podobně, protože mi bylo řečeno, že budeme mít v Británii klima jako ve Španělsku. A musím říct, že jsem tomu nepodlehl sám. Ale no, samozřejmě se to neosvědčilo, protože eh, tam máme ty eh, ranní mrazy, prostě z různých důvodů se to nedařilo. 11-12 let jsem se s tím trápil a v nedávné době to byla prognóza v, v srpnu 2008, že bude mírná zima. Přesně podle teorie o globálním oteplování. Takže já jsem se nechal eh, doby tak slousnout a potom byla velice ale mrazivá zima. A teď máme se agenturu, která nám předpovídá cykly slunce, a, a podle toho e, obsah uhlíku v atmosféře, její prognózy jsou mnohem přesnější. Takže mně se zdá, že v té diskusi e, něco nesedí. E, CO2 znečišťující látka, a že je užitečná pro, pro rostliny. Když je napompujeme CO2, tak rostou mnohem rychleji. Tak je to prosté. A k metanu mohla by doktor nebo profesor nebo pan Omara, nechce se ho dotknout, mohl by mi k tomu něco říci. Já vím, že Metan je závažný skleníkový plyn, ovšem jeho koncentrace v atmosféře 0,00002%, což eh, určitě není mnoho. Eh, eh, říkáte, že to přichází především od přeříkavců, ale slyšel jsem od jiných lidí, že 95% metanu v atmosféře je od bakterií. Takže máme vlastně malička tou maličkatý podíl zemědělství, zemědělství který produkuje metan, ovšem eh, dobytek nechovají pouze lidé, dobytek vždy na zemi, mm, nebo prostě už dlouho existoval, byl součástí přírodních cyklů. Eh, Hovoří také o rozorávání téžních travnatých eh, ploch, kde bychom zalesňovali tak bychom museli produkovat více ze zbylé orné půdy a to by si žádalo určité výdobytky v oblasti biotechnologií. Děkuji. Pan Dofman má slovo. Děkuji, pane předsedo. Já si myslím, že příspěvky, které jsme dnes slyšeli, byly velice zajímavé. Mně tady v té debutě chybí je nějaké celkové hodnocení zemědělství. Pořád se vychází z toho, eh, že jediná metoda, jak zachytit CO2, je fotosyntéza. A tam zemědělství hraje nezanedbatelnou roli. Musíme si počítat, eh, do jaké míry eh, zemědělství obdělává plochy na zemi nebo kolik ploch tedy objevovala, eh, kde rostliny by rostly jinak méně nebo více. Mě by zajímalo, jestli existují nějaké eh, výpočty, protože to bych rád opravdu znal přesně. U masa, tam jsme v parlamentu měli před několika eh, týdny, měli akci Les Meat, Les Heat – méně masa, méně tepla. Před eh, dvěma týdny jsem zase viděl akci Save the Planet, Eat More Beef. Zachraňte planetu tím, že budete jíst víc hovězího. Tak já už teď eh, nevím, kam se mám eh, tedy pohnout. Uvidím, jestli dnešní dopoledne mi ještě vysvětlí, nebo tu otázku nějak osvětlí. Je totiž zřejmé, že některá eh, výroba eh, masa není vůbec eh, klimaticky škodlivá a naopak může vést k tomu, že bude zachycováno více oxidu uhličitého a tím se tedy budou stahovat ty klimaticky aktivní plyny z, oběhu, z oběhu. Jinak si myslím, že to, co říkal kolega Foli, je velice zajímavé. Myslíme si, že tady máme šanci eh, nejenom pro zemědělství a pro naši zemědělskou politiku, ale eh, boj eh, s klimatickými změnami může být prostě součást našeho, je to součást našeho veřejného mm, prostoru a lze tedy posílit našich platby v zemědělské politice například, abychom pomohli boji s klimatickými změnami. Je zřejmé, že řada horských lučin v Evropě, eh, řadě horských lučin hrozí zánik. A nebylo by lepší si tedy stanovit oblasti, například eh, tedy nějaké cíle v této oblasti zemědělské politice? Děkuji. A nyní dám slovo panu místopředsedovi našeho výboru, panu Bovému. Dobrý den. Já bych nejprve rád poděkoval samozřejmě našemu zpravodaji, protože se domnívám, že to, že vůbec eh, nastolil toto téma, se mi zdá velmi důležité. Chci také poděkovat všem našim odborníkům, kteří vnesli více světla do této diskuse. A beru si slovo a nevím, jestli se tady mám smát nebo plakat, protože mám dnes dojem, že tady chodíme po hlavě. Eh, nikdo nehovoří o odpovědnosti, o tom, jakou roli eh, za tu dnešní, jako odpovědnost za tu dnešní situaci nese eh, SZP, protože za 30 let se v SZP budoval model vysoce produktivního zemědělství, který nás staví proti zdi. A dnes tady hovoříme velmi vědecky o dopadech tohoto intenzivního zemědělství. A je to přece jenom paradox. Uh, a říká se nám tady, že existují řešení, ovšem je třeba přizvat velké vědce, aby nám vysvětlili, že tady krávy musí, eh, krám se musí krmit eh, tráva a samozřejmě všichni znají tyto věci, ale už 30 let se eh, jsme platili zemědělcům za to, aby rozorávali louky a když ve Francii se dávaly eh, tři tisíce eh, franků, tedy to byly franky za hektar zavodňované eh, zavodňované kukuřice. 300 franků se platilo za louky, takže se rozhodávaly louky. A dnes tedy máme tu situaci, kterou máme. Takže to je tady věc, která mě trošku překvapuje. Druhá věc, hovoří se o chovu. Vrátím se k tomu, co říkal pan Hausling, když hovořil o dovozech. Dovozy soje z Jižní Ameriky představují 22 milionů hektarů. Je třeba 22 milionů hektarů zapracovat do evropské bilance uhlíku, eh, ne do bilance Jižní Ameriky. My neseme to odpovědnost, že to dovážíme. A já se domnívám, že také velmi důležitý faktor. Další věc. Eh, rozvíjíme vědecký výzkum o jednom konkrétním modelu, to je tomto modelu intenzivního zemědělství. Čím více produkce, tím větší podpora. Například otázka osiv. Nikdo tady nehovořil o osivech. Dnes ten agronomický model v oblasti osiv je model, který znamená velkou spotřebu hnojiv. Tak, aby ta, eh, ta osiva eh, klíčila, je třeba to hnojit, čili se vlastně to zacykluje a vede to k stále větší spotřebě hnojiv. Veškerý výzkum, který jde opačným směrem, samozřejmě dnes není podporován. Ono je tedy třeba spochybnit ten model, který je dnes vnucovan velkými firmami, velkými producenty osiv. Přednes je jasné pojitko, všichni to vědí, nebudou zacházet do, disku, do, do podrobností. To je pojitko mezi eh, agrochemickými firmami a eh, osivářskými firmami. Čili je třeba vystoupit z tohoto modelu, opustit jej, nebojit se jej měnit. Také bychom mohli hovořit o chovu, eh, tedy o, o tom, že je třeba zapracovávat eh, močůvku. Nejlepší samozřejmě eh, je vůbec ji neprodukovat, protože dnes chovat zvířata na betonu a potom potom rozptylovat močůvku, to je ten nejhloupější systém chovu. Nejlepší by samozřejmě bylo, Eh, kde bychom produkovali mrvu, ta by se kompostovala a pot, dokonce bychom i ten kompost mohli zakrývat, abychom ten metan eh, odchytili eh, a potom to tedy rozvést na poli. To jsou ty nejúčinnější techniky. Není tedy nutné do toho modelu zabředat stále dále. Naopak je třeba z něj vystoupit. A já si myslím, že je nesmírně důležitá zpráva Stefana Lefola právě v tom, že říká, že pokud dnes pochopíme, to je to ústřední téma, musíme si uvědomit, že potřebujeme novou společnou zemědělskou politiku, eh, která se obrátí zády k 30 eh, letům pochybení a ničení zemědělství. Děkuji. Mulțumesc. În continuare, Peter Iar. Děkuji, pane předsedo, a děkuji i vědcům, i panu zpravodaji. Já mám eh, tři otázky. Nejdříve jsem pochopil, že neexistuje jednoduché řešení a že člověk může eh, přemýšlet i v určitých kliše. Nepoužívání není eh, dobré. Nejlepší by bylo ovšem eh, nepoužívat tu zemi zase, co co říkáte vy, když se nebude orat, tak nebude CO2. Potom na druhou stranu se zase někdy říká, že extenzivní je dobré a intenzivní je špatné. Intenzivní zemědělství je ovšem dobré, eh, když se eh, používá málo umělotin. Takže já bych se zeptal, jaký typ zemědělství by věci doporučili. My samozřejmě v eh, politice potřebujeme nejvíc jednoduchá řešení A já se zeptám, jestli souhlasíte eh, jako druhou otázku s tím, že zemědělství není problém, ale musí představovat řešení problému. Já jsem sám zemědělec a doufám, eh, že do budoucna bude moci pomoci vyřešit problém. A, a třetí otázku říkala kolegyně McGuinness. Jaké priority nám tedy navrhujete pro oblast zemědělství? Kde existují opravdu potenciály k ušetření emisí CO2. Děkuji. Děkuji. A teď má slovo pan Des. Děkuji a děkuji vědcům za jejich eh, zprávu a také kolegovi Lefolovi za jeho zprávu. On tady řekl něco správně. Musíme eh, šetrně eh, hospodařit se zdroji, protože jsou omezené. Já jsem trošku uh, skeptický vůči celé té hysterii z CO2. Už před, už před 25 eh, lety eh, se začalo hovořit o obnovitelných zdrojích, i když jsme věděli, protože jsme věděli, že naše suroviny jsou omezené. Ovšem, když se dívám na údaje, které se používají v oblasti CO2, tak spochybňuji jejich serióznost. Uh, co říkáte eh, zprávám, eh, pánové věci, eh, které se objevují v poslední době, že tisíce článků na Wikipedii byly změněny ve prospěch k oteplování. Dále, že v současné eh, době je třeba eh, pře, eh, přepisovat vědu, tuto sfalšovanou vědu. Potom v roce 2001 bylo připuštěno, že dochází k dalšímu vědeckému falšování. Když se podíváte na Mm, e, různé příklady falšování, které bych tady mohl e, jmenovat, tak e, je zřejmé, že si musíte ověřovat své zdroje. V roce 1980 a 81 jsem žil v Německu, kde věci říkali, že v roce 2000 už nebude v Německu žádný strom. Na začátku 90. let věci v Británii a v Německu říkali, že do roku 2010 bude eh, v eh, Británii mnohem méně orné půdy. A je zřejmé, že stále pořád eh, jsme svědky hysterických konstatování. A já si myslím, a ptám se vás, jestli nemáte také podezření, že zatím nejsou nějaké hospodářské zájmy. My máme meteorologickou, státní meteorologickou stanici u nás na statku a já jsem se díval na data a e, samozřejmě, já vím, že mezi povětrností a klimatem je třeba rozlišovat. A ta stanice funguje od roku 1990 a měří e, e, každých 10 minut počasí a v, od roku 90 do 94 u nás průměrné teploty byly 9,14 stupně Celsia. A Ehm, za dalších pět let se už nikdy nic takového neopakovalo. Eh, eh, proč k nám nepřichází oteplování klimatu, i když o tom všichni hovoří? Já, my máme 17 eh, stupňů pod nulou teďko, i když a to jsme měli um, i v několika posledních letech, takže my začínáme opravdu spíš dobou uh, ledovou. Já mám ten dojem, abyste tady eh, jako věci, jinak tady máte velice dobré zprávy. Mně se zdá, eh, že eh, to vypadá jako takové věštění z koule, jako taková astrologie někdy. Když řekneme, že klima se změní za o, o stupeň za za 100 let, tak uvidíte, že za 100 let o tom už nikdo nebude nic vědět. A kdyby eh, eh, byl CO2 eh, důvodem pro změnu klimatu, tak se ještě zeptám, proč se píše, že v roce 1171 eh, rozkvétaly stromy už v eh, lednu, v roce 14 něco, nebo v roce 1876 eh, už ptáci hnízdili a vyváděli mladé v prosinci. A v roce 12 29 eh, byla velmi mírná eh, zima. Eh, v dalším roce už kvetly třešně v březnu a tohle um, určitě nejsou třešně, které jsem někdo dováděl z, dovážel z Jižní Ameriky. Když se člověk podívá na statistiky, tak eh, je zřejmé, že tehdy to nebyl eh, oxid uhličitý, neexistovaly moderní krávy. I eh, proto se ptám, co je tedy skutečnou příčinou těch změn klimatu. Na to bych rád znal odpověď. Děkuji vám. Také mám svou vlastní poznámku. Jsem plně přesvědčen, že mnoho lidí v Evropě sdílí váš skepticismus. Podle mého to určitým způsobem souvisí s úlohou expertů, kteří musí hovořit jasněji o tom, k čemu skutečně dochází a také určitou úlohu zde hrají politici, protože tím se musí chovat realisticky ohledně klimatických změn. A teď předám slovo panu Vojčechovskému. Děkuji bardzo, paní předsedající. Já v podobném... Děkuji vám, pane předsedo. navážu na to, co říkal pan Des a pan předsedající. Já jsem přijel eh, do Bruselu z Polska, které trpí eh, chladem. U nás je zima velice eh, krutá a proto veřejné mínění je také velmi skeptické ohledně klimatické, ohledně oteplování klimatu. Velice bedlivě jsem naslouchal řečníkům, jednotlivým expertům. Samozřejmě snažím se vám věřit. Ale tážu se, jakým způsobem můžeme přesvědčit veřejné mínění, protože lidé si kladou otázku, jaký smysl má celý tento boj proti oteplování, eh, proti klimatickým změnám. Například v zemědělství se snažíme přesvědčit zemědělce, že když změní způsob eh, chovu a krmení skotu, podaří se nám zachránit ledovce v Antarktidě. Eh, mě se ale lidé zeptali, jak se řešila situace za dinosaurů, kolik metanu produkovali oni a jaký měli oni vliv na atmosféru. Dinosauři vymřeli. Eh, k tomu se váže celá řada teorií. A jedna z těch teorií, která možná Eh, jedna z těchto verzí možná nemluví eh, ve prospěch klimatických změn. Eh, lidé si ovšem tyto otázky kladou pořád. Pokud se chceme sami brát vážně, musíme vysvětlit tyto fenomény racionálním způsobem, abychom byli schopni obyvatelstvo přesvědčit, protože jinak lidi budou stále skeptičtější. A proto, podle mne, tento odborný jazyk musí být také převeden do srozumitelné mluvy. Děkuji, předám slovo. Ještě než předám slovo expertům, pan Kapula Santos. Děkuji, já budu velice stručný. Eh, pane předsedo, chci mm, souhrně poděkovat eh, všem expertům za příspěvek do diskuze. Chci poblahopřát zpravodaji k důslednosti jeho zprávy staví klimatické změny eh, do takového světla, že je to pro nás velice užitečné eh, k dalším diskuzím o budoucí společné zemědělské politice. Na jedné straně je to jasná diagnoza problému, na druhé ovšem jsou tu i návrhy konkrétních řešení, které lze převést do mm, politických iniciativ a opatření. Mám dva dotazy na specialisty. My máme celou řadu možných eh, řešení a opatření, které mají mírnit celý problém. Nejlepší je využít eh, všechna tato opatření společně. Nicméně mají různý eh, dopad, a nebo jsou to vlastně měly protikladné způsoby řešení problému. Nejhospodárnější řešení by vypadalo tak, že budeme zalesňovat. Takže by bylo třeba abychom se věnovali jednotlivým eh, řešením, abychom zjistili, které eh, z těch řešení nám může zajistit eh, nejlepší a také krátkodobé výsledky. Tady mm, pan expert hovoří o zalesňování, o zalesněných plochách a žádá, abychom dosáhli skutečné společné lesohospodářské politiky. Takže pokud nejlepší je opravdu rozšířit eh, výměru lesů, abychom zachycovali uhlík, musíme si stanovit společné evropské cíle, abychom toho dosáhli, měli takovouto politiku. Děkuji jako poslední na seznamu řečníků v tomto kole paní Henes. Sí, muchas gracias, presidente. La verdad es que llevamos... Eh... Děkuji vám, pane předsedo. Už po léta diskutujeme o apokalyptických vizích. Když jsem ještě studovala na univerzitě, slyšela jsem o um, oblastech věčného ledu a a e, také jsme studovali, jak se měnilo klima v průběhu například ledových dob a teplejších období na povrchu země. Za některých období docházelo tedy e, k dalšímu zaledňování, ochlazovalo se. To bylo například i před dobou dinosaurů. To znamená, že celá planeta, a tedy i lidstvo, e, prochází takovýmito klimatickými změnami. Často se nám ale hovoří o, to, o tom, že přijde apokalypsa, že mm, dojde, dojde eh, ke změně postavení kontinentů a jejich povrchu, ale nakonec jsme zjistili, že teplota se nezvýšila tak, jak nám bylo tvrzeno. A teď opět čteme slova, která bychom měli číst s eh, porcí zdravého rozumu, protože klima se ustavičně mění. Ať už dojde ke zrychlení klimatických změn, které budou způsobeny z historických eh, důvodů, či od člověka je jasné, že máme snižovat CO2. S tímto cílem se můžeme stotožnit. To je naše zodpovědnost, nicméně kvůli tomu nedojde ke klimatické katastrofě. My jako lidské bytosti prostě jen musíme respektovat naše vlastní životní prostředí a snažit se, aby bylo co možná nejpříjemnější pro nás i pro naše děti. Nerada bych, aby ti, kdo hovoří proti zemědělství, využívali tyto argumenty, protože Mnoho rodin v mnoha oblastech pracuje eh, v primárním výrobním sektoru a jsou nespravedlivě obvinovány. Jistě, pokud eh, v minulosti zneužívali fitosanitárních prostředků, tak to bylo proto, že určité firmy z hospodářských eh, motivů je podněcovaly, tyto zemědělce, k tomu, aby využívali fitosanitární prostředky. Takže je tu celá řada lidí, kteří se obohatili tím, že využívali nevědomost určitých eh, lidí. Společná zemědělská politika proto má sloužit k tomu, aby naše životní prostředí eh, bylo co možná nejlepší, abychom ho přidali co nejlepší podobě našim eh, potomkům. A to se týká také rozvoje venkova. Eh, zalesňování má obrovský význam, jak řekl, jak řekl mm, expert. Proto se musíme zaměřovat také na tento primární sektor, protože právě tímto způsobem lze bojovat proti erozi, lze udržovat místní tradice a také zemědělskou mm, kulturu v Evropě. Mm, společná zemědělská politika budoucnosti proto musí být silnou politikou, stejně jaký byla v minulosti. A co se týče slov pana zpravodaje, souhlasím s ním v tom, co uvedl, nicméně pokud nebudeme mít vědecké odborné metody, které nám dají jistotu, že můžeme skutečně eh, co možná nejlépe eh, zhodnotit eh, uhlíkovou stopu, tak bychom neměli se tak silně vydávat touto cestou, protože jinak bychom se znovu Eh, znovu začali eh, opakovat chyby z minulosti. Nejdříve tedy musíme dobře eh, být schopni změřit uhlíkovou stopu. Nejsme si totiž ani jisti, že ostatní země učiní to, co mají. My vynakladáme obrovské prostředky a vedeme k tomu naše zemědělce, aby to činili, ale ostatní země by to neučinili. Am încheiat prima parte a dezbaterii de astăzi, a doua parte va avea loc. Děkuji. První kolo diskuse jsme tímto uzavřeli a druhé proběhne, druhá diskuse proběhne po druhém panelu, či druhém kole prezentací. A nyní bych ještě jednou rád dal slovo našim odborníkům z prvního bloku, aby mohli zareagovat na dotazy a připomínky kolegů. A poprosím vás, abyste se přidrželi určitého časového limitu, protože je třeba, abychom dodrželi harmonogram dnešního slyšení. Nejprve pan Rejkosky. Děkuji, pane předsedo. Je tady, tady jedna konkrétní otázka, na kterou bych rád zareagoval ohledně eh, zemědělství a, a ochranářských technik. Všichni eh, dostáváme spoustu eh, pošty v, v rozvojových zemích, když dostanou jeden dopis denně nebo e-mail denně, tak mají mají štěstí, ale zemědělství zajišťuje tedy potraviny a tak dále. Jedna věc, kterou můžeme zemědělství udělat, je eh, omezit eh, objem půdy, který je narušen prostřednictvím zemědělství. Eh, dochází k erozi mnoha typům narušování půdy. Pokud budeme postupovat inteligentněji prostřednictvím například direct seedingu a jiných metod, to bude mít velice důležitý dopad na trvalou udržitelnost našich zemědělských ekosystémů méně intenzivním um, oráním také se prokázalo, že jsou nižší v krátkodobém horizontu nižší emise CO2. Eh, zemědělci vědí, že jakmile rozhořeme hluboko půdu, tak dochází k jemu většímu narušení a samozřejmě se vyloučí více eh, CO2. A navíc se spotřebuje více fosilních paliv na to, abychom eh, táhli ten pluch a orali hluboko. Čili eh, méně, intenzivní, méně intenzivní orbou se může lecos eh, dosáhnout a je třeba, abychom také zajistili tedy řízení objemu CO2 fotosyntézou. Zemědělci v tom musí se hrát roli, musíme najít nějakou cestu, jak uchovat tam zelenou eh, pokrývku a pokud možno tedy nechat přírodu samou zpracovávat CO2, tak abychom udrželi na své ekosystémy. Je tady třeba omezit míru narušování půdy, protože únik CO2 je přímo uměrný tomu, do jaké my narušujeme půdu. Dále je třeba eh, systém eh, střídání plodin, vůbec plodin mít nastaven dobře, tak abychom udržovali CO2 co nejvíce v tom systému, abychom tady minimalizovali dopad zemědělství. Děkuji, já dám také ostatní možnost, aby zareagovali. Takže pan Frank Omara, prosím, máte slovo. Já se pokusím zareagovat alespoň na část otázek, které se týkaly mé prezentace. Ta první jedno téma, kterou bych se rád dotknul, je, jaká je role zemědělství jakožto součást problému, ale také součást řešení. Někteří poslanci a poslankyně Mm, spochybnili to, eh, jaký je příspěvek zemědělství do řešení problému. A to je validní otázka, protože eh, řada lidí říká, zemědělství existuje již dlouho, zatímco klimatické změny jsou relativně eh, nedávnou záležitostí. To je pravda. A předpokládám, že co my musíme řešit, je systém bilancování, který dohodli IPCC a další pro Eh, bilancování eh, emisí CO2, včetně eh, emisí ze zemědělství. Když se máme země, jako je Irsko, kde já znám situaci a profil emisí, Zemědělské emise, respektive celkové emise země od roku 90 se zvýšily o cirka 22-23%, ale za tu dobu se snížily emise ze zemědělství a přitom se zvýšila produkce potravin. Takže, jak vidíte, zemědělství v případě Irska nepřispělo k žádným těm problémům eh, s nárůstem emisí od roku 90. Zároveň naopak zajistilo více potravin pro naše zemi a navíc se exportujeme poměrně značný objem potravin. Takže je eh, skoro až nefér zaměřovat se právě na zemědělství, jakožto jeden ze sektorů, které přispívají k nárůstu emisí skleníkových plynů. S tímto názorem já bych rozhodně souhlasil vzhledem ke svým zkušenostem. A když se podíváme na Irsko a odkud se bere nárůst emisí, tak je to především ze sektoru dopravy. Tam došlo k obrovskému nárůstu počtu vozidel a také eh, k nárůstu eh, vzdálenosti, které každé, kterou každé vozidlo urazí za rok, čili odtud se bere především nárůst emisí v naší zemi, ale s tím systémem eh, účtování emisí, bilancování, tedy víme, že se nějakým způsobem kalkulují emise zemědělství. V případě eh, Irska emise zemědělství jsou asi čtvrtina celkového objemu v EU 9%. Předpokládám, že dnes se tady scházíme právě proto, že to je tady poměrně velký podíl těch emisí, které se kalkulují, zaučtovávají jakožto člověkem způsobené emise. Nicméně je to eh, relevantní otázka, je to validní otázka, eh, jaká je role zemědělství, jaká je odpovědnost zemědělství. Dále tady byly příbuzné otázky, například eh, mm, jakým způsobem přispějí přežvíkavce a produkce masa do emisí metanu. Určitě eh, velká část metanu eh, v atmosféře pochází z nezemědělských zdrojů, například o emise z, anaerobní, z anaerobních procesů v mokřarech anebo u hmyzu. Ale jediné emise, které se započítávají v našem systému, jsou ty člověkem způsobené emise, kde hlavním zdrojem metanu v této kategorii potom jsou právě přežvíkavci. Takže já tady vlastně se snažím říci, že vlastně ono to souvisí také s tím systémem zúčtování emisí, který byl odsouhlasen, který byl dohodnut. Podle něj vychází tady ty emise především metanu jako především od přežvíkavců. Dále eh, několik lidí také hovořilo eh, o tom, že evropské zemědělství dováží krmiva z jiných zemí, že to by mělo být také započteno do emisí z evropského zemědělství tyto dovozy. Eh, ano, na jedné straně bychom mohli říci, že to je pravda, a proto také musíme být opatrní, když se snažíme pracovat s metodami, jako je eh, sledování uhlíkové stopy nebo eh, značení. Ehm, objemujeme si uhlík úsporným s tím, kterým produktem. To je velice komplikovaná věc. Je to téměř filozofická otázka, kdo by nesl nést odpovědnost za emise, ta země, která je výrobcem, anebo země spotřeby, země užití toho produktu. V současné době máme ten um, systém účtování nastaven tak, že se to přičítá zemi, která spotřebovává. Například, když spotřebováváme emise z těchto paliv, se započítávají v zemi užití výrobci, například Saudská Arábie a podobně, nenesou žádnou odpovědnost za tyto emise. A stejně tak, když my jakožto producenti potravin, Irsko, eh, vyprodukujeme maso a vyvezeme je do jakékoliv, do některé země, tak eh, pak jde o to, jestli to máme Irsko nebo země, kde se to maso spotřebuje. Já si myslím, že to je tady spíše otázka pro filozofy než pro odborníky. Ovšem zásadnější otázka je ta, kde nejlépe produkovat potraviny, které naše planeta, které lidstvo potřebuje. Tady asi klíčová věc je ta, že je třeba nejlépe využívat ty zdroje, které budeme vkládat do zemědělství, že je třeba z nich získat maximum eh, při co nejlepším tedy zacházení s uhlíkem, co nejmenší emisí co nejmenším emisí. Čili je třeba spíše eh, zlepšovat eh, efektivnost zemědělství, než eh, vkládat do zemědělství další půdu, obdělávat další půdu. Možná nevíte, nevím přesná, ta přesná čísla, ale prakticky stejný objem emisí je z toho, kolik vnášíme nové půdy do zemědělské činnosti, jako je aktuální objem emisí. UNFCCC ehm, eh, koncem roku 2008 k tomu vypracovala dokument a to byl jeho závěr. Takže je třeba co nejefektivněji používat tu půdu, kterou už máme eh, zahrnutou do zemědělské produkce. Je třeba stévít eh, při produkci potravin spíše, než obdělávat další plochy. Musím říci, že evropské zemědělství je dosti efektivní, pokud je o objem potravin produkovaných na jednotku plochy, nebo pokud je o objem emisí na kilogram vyprodukovaných potravin. Dále tady zazněly některé otázky, které se týkaly toho, co jsem řekl o efektivitě krmiv. Tady určitě jde o potenciálně užitečnou strategii pro celé zemědělství, opět z hlediska lepšího využívání vstupu. Je třeba Eh, aby se eh, se zvířatům nekrmili, nekrmilo nic jiného než, eh, než tráva nebo prostě produkty z pastvin, silážova, silážované krmivo například. My jsme dosáhli dramatického zlepšení u efektivity krmiv v uplynulých letech a stále tento trend pokračuje tím, že máme lepší poznatky o stravování, o výživě zvířat, a a z dalších oblastí. Já si myslím, že to jsou právě ty aspekty zlepšování efektivnosti krmiv, o kterých jsem, které jsem měl na mysli a třeba v tom pokračovat. Dále se někteří poslanci a poslankyně ptali na validitu eh, dat o klimatických změn. Změnách, pardon. Já vůbec nejsem k tomu kvalifikovaný, já nejsem klimatolog, pane předsedo, takže tyto otázky byste měli adresovat eh, lepším odborníkům na tuto věc, eh, ale Myslím si, že tady je určitě tady ta základní otázka, eh, jak mají odborníci a politici postupovat v celé této diskusi. Já si myslím, že je možné v tom pokročit jedině tehdy, pokud do té diskuse zahrneme všechny. A v aktuální fázi tedy jsme v bodě, kdy můžeme eh, hledat od lidí, že se do toho zapojí, jedině pokud ta řešení budou prospěšná pro všechny strany. A moje eh, vyhodnocení těch technologií, které jsou nyní dostupné, je takové, nebo technologií, které doufáme, že brzy budou k dispozici, je tedy zaměřit se na technologie, které eh, přináší prospěch pro všechny, tedy jak pro naše zemědělské systémy, tak pro eh, omezování emisí. Já si myslím, že jedině tato řešení se budou moci široce uchytit mezi zemědělci. No a tím se dostávám k závěru. Eh, někteří poslanci a poslankyně nás požádali, abychom určili, eh, která jsou dnes ta eh, nejlepší řešení, která jsou dostupná. Já bych tady nastínil několik možností mohli bychom to nazvat eh, zlepšením eh, efektivnosti našich systémů nebo efektivnějším využíváním zdrojů eh, v systému zemědělské produkce. Je jedno, jak to nazveme, ale v zásadě to znamená, že je třeba řídit systém zemědělské produkce tak, abychom co nejlépe, nejefektivněji využívali vstupy a získávali z toho tedy maximální výstupy. Názorným příkladem toho je například eh, efektivní eh, využívání dusikatých hnojiv. Já jsem tady ukazoval eh, jeden graf, který svědčí o poklesu užívání dusikatých hnojiv v Irsku, o využívání pastvin a produktů z pastvin a zároveň přitom se zvýšil objem produkce z těch pastvin. Takže to je právě takovéto všestranně prospěchné řešení, jak z hlediska snižování emisí, tak z hlediska produkce potravin a z hlediska také nižších nákladů pro zemědělce, kteří nemusí nakupovat tolik hnojiv. Takže já si myslím, že tato široká kategorie efektivního nakládání se zdroji eh, musí být tou hlavní strategií, kterou bychom, na kterou bychom se měli zaměřit eh, v této fázi. Samozřejmě to sebou nese také to, že třeba řídit naše systémy, ať již mm, řízení plodě nebo využívání pastvin, tak abychom zlepšili eh, sekvestraci, tedy zachytávání uhlíku v půdách. A otázka eh, výzkumu, to je potom klíčové téma pro výzkum, jaké strategie řízení eh, by byly potom nejvhodnější z tohoto hlediska. V posledních 15-20 letech se objevila řada strategií, a byla řada studií ohledně eh, potenci, sekvestračního potenciálu půdy a pastvin a teď je třeba jít ještě o krok dále a snažit se zvýšit tuto sekvestrační kapacitu lepším řízením půdy a přizpůsobením eh, systému zemědělské výroby, tak aby se maximalizoval sekvestrační potenciál. Tak to je, myslím, asi druhá věc, na kterou bychom se v aktuální fázi měli zaměřit. Mohl bych také uvést celý seznam tématů jako lepší, lepší využování eh, luštěnin a pastvin a tak dále. A i když zemědělství, emise z živočišné pro, eh, pro, produkce jsou relativně eh, malé a ten mitigační potenciál je malý a nemáme mnoho technologií, které by nám pomohly v této věci dnes. Zlepšení efektivnosti zpracování krmiva ve zvířeti, tedy to strávení krmiva, to je důležité. Eh, mohli bychom se tedy zaměřit na eh, chov eh, zvířat, které produkují méně emisí metanu, to by byla také zajímavá oblast. A další cílovou oblastí by mělo být snižování emisí metanu u zvířat určitými intervencemi, tedy volně řečeno, které by měnily produkce metanu v tom přežvík, u toho přežvíkavce. Nemusí ta intervence nutně být chemická. Myslím, že se dostáváme k bodu, kdy aplikace moderních genomických technologií pochopení biologie přežvíkavců eh, je takové, eh, možná existuje i imunizační strategie, které by nám mohly umožnit tento, tato emisi metanu zabránit nebo ji nebo jej přeměnit v něco jiného. A to by byla opět všestranně prospěšná strategie k omezování emisí metanu. Ovšem, eh, jak už zde zaznělo, eh, metan, který produkují ta zvířata, je vlastně pro ně ztracená energie, celka 10 až 12 eh, spotřebovaného krmiva potravy vlastně jde na ztrátu. Kdybychom tento metan dokázali využít, tak pravděpodobně bychom dosáhli vyšší produkce mléka nebo zvýšené produkce masa u jednoho zvířete. Takže to je možná věc, které se dobereme až tak za 10-15 let v oblasti eh, aplikace přímo eh, v reálu, ale eh, je to také věc, kterou můžeme mít na paměti. Omlouvám se za tak, dlouho vystou- tak dlouhé vystoupení. Děkuji. Teď ještě bych dal uh, slovo panu Kukovi. Děkuji. Já zareaguji jenom na několik z nich. Já jsem se ve své přednášce pokusil eh, zdůraznit, jak eh, více straně přínosné eh, by mohlo být zrevidovat zemědělskou politiku společnou. Nejde jenom o oslabování změn klimatu, ale jde i o diverzitu a o veřejné statky. Jednou z otázek, které zde padly, byla možná rychlá řešení. A jedním z nich by bylo tedy omezení eh, vstupů do zemědělství. Eh, tady to eh, je na jednu stranu přínosné tím, že zemědělec ušetří, a na druhou stranu jsou tady snížené odpady a znečištění a potom se sníží náklady na odstranění toho znečištění. Potom eh, se eh, samozřejmě eh, vymezí, omezí v uhlík vzniklý při výrobě těchto vstupů, jako při výrobě hnojiv a potom i to podporuje biodiverzitu. A potom se tedy chci zeptat tady na, ty, na to společné blaho, na to veřejné dobro. Kdybychom měli zemědělskou politiku, kdyby se platby z veřejných prostředků eh, vázaly na eh, eh, tvorbu veřejných statků, tak by to velice pomohlo napravit stávající situaci. Je zřejmé, že musí docházet k většímu transferu poznatků mezi akademiky, vědci a hospodáři, tedy zemědělci. Potom jsme se dotkli otázky, emisí uhlíku, eh, zúčtování toho uhlíku a eh, vytváření uhlíku v zahraničí. Je důležité, abychom neexportovali naše problémy do zahraničí, abychom eh, hospodařili v zemědělství trvale udržitelným způsobem a abychom co nejlépe využívali dostupné zdroje a s tímto cílem, a to bych řekl závěrem, a je to v reakci na otázku, jaké bychom měli mít zemědělství. To je samozřejmě velice obtížná otázka, neexistuje na ní jednoznačná odpověď, ale typ zemědělství, ke kterému bychom, myslím, měli směřovat, je zemědělství, které je v souladu s přírodním prostředím. To znamená, že to musí být správný typ zemědělství eh, eh, k dané půdě, abychom se nepokoušeli eh, zásadními velkými vstupy změnit povahu eh, eh, půdy a eh, klimatu v daném místě. Nikdo dopoledne zde dnes nezmínil poslední věc a nevím, jestli se nezmíní v nadcházejících prezentacích. Je tu důležitost vody. Voda v klimatických změnách je něco, čemu jsme zatím příliš nepřikládali pozornost dnes dopoledne. Děkuji. Děkuji vám. Děkuji tedy všem expertům a teď budeme pokračovat v našem slyšení prezentaci, prezentacemi dvou dalších e, expertů. Prvním je pan Sadovský, který představí e, scénáře, které se týkaly e, klimatických změn v evropském zemědělství a koncepčních mm, variant pro společnou zemědělskou politiku vzhledem k těmto scénářům. Pane Sadovský, máte slovo. Děkuji vám, pane předsedo. Já bych poprosil, abychom tady spustili moji prezentaci. Děkuji vám za eh, pozvání vystoupit na vašem eh, slyšení neskrývám, že eh, když si vyslechneme ty argumenty, tak je eh, zřejmé, že eh, svým způsobem musíme reagovat skepticky. To je svým způsobem jenom přirozené, protože některé věci se možná stanou, ale nestanou se nutně. Proto je důležité, abychom eh, se eh, zaměřili na dlouhodobé výhledy. Víme, eh, že existují něco i jako odchylky klimatu a že klima se v čase mění. A v současné době hovoříme o zmírňování v oblasti zemědělství, tedy e, zmírňování dopadů prostřednictvím zemědělství. Už jsme o tom slyšeli dnes podrobné informace. Podíváte-li se na evropské eh, počasí a na počasí na celém kontinentu, je zřejmé, že můžete poukázat na některé věci. Tady vidíte eh, například eh, změnu objemu srážek do, ke konci století to je jedna z věcí, eh, která eh, se mění. Jinak na severu a jinak na jihu. Na jihu bude těch srážek eh, zřetelně méně, tam bude dostatek vody. Problém, na který jsme se dnes zaměřovali, jsou emise. A pokusili jsme se je nějak vyčíslit emise zemědělství. A je zřejmé, že eh, celkový objem emisí, eh, které lze eh, svázat se zemědělstvím, je asi 9%. A je třeba si tedy klást otázku, jestli příčinou je skutečně zemědělství protože obtížně se eh, stanoví, kolik toho je přírodního, kolik toho je antropogenního. Musíme se tedy eh, k tomu stavit velice obezřetně, abychom neudělali nějaké zásadní chyby. Pokud se podíváte na střevní kvašení například, na emise eh, oxidu uhličitého, a na další věci, tak vidíte, že to je součást energetického cyklu i v zemědělství. A tohle, eh, když se podíváte na ta celková čísla a v eh, emisí eh, skleníkových plynů v Evropě, tak zemědělství je 9% z toho celkového koláče. Ale zaměřme se na to, kde jsou, kde jsou určité potenciální eh, zmenšení těch emisí. Je třeba vždycky si to eh, zasadit tady do určitého eh, rámce a přistupovat k tomu velice nestraně. Myslím si, že snižování emisí lze zorganizovat tak, že to opravdu bude přínosné pro zemědělství. Pokud se podíváte na výzkum firmy McKinsey, tak ta zkoumala v Polsku možnosti snížení emisí. A zemědělství je jedním ze sektorů, kde by bylo možné dosáhnout snížení emisí za určitou cenu. Je důležité dívat se na to nejenom ze stránky nákladů, ale mm, i z jiných stránek. Pokud se zaměříte na dopady klimatických změn na zemědělství, tak e, je zřejmé, že je tady nedostatek vody, sucha a byli jsme svědky e, takovýchto problémů už v praxi. Samozřejmě z toho vyplývají nová onemocnění e, v e, rostlin a noví škůdci. E, v Polsku to například ovlivňuje sklizeň brambor. Říká se, že možná budeme svědky 40% poklesu výroby brambor v Polsku, pokud budou pokračovat stávající trendy. Také jsme eh, svědky eh, poškozování eh, zvířat teplem. Přírodním teplem. A potom je zřejmé, že se změní vegetace. A je možné, že někde nebude už možné pěstovat plodiny, které zatím bylo možné pěstovat, ale naopak. V některých oblastech to naopak možná bude. Eh, v některých oblastech tady nebude eh, dostatek vody. Tam, kde se zemědělství již tradičně provozovalo. Čeho tedy chceme dosáhnout? Chceme zachovat produkci na stávající úrovni nebo ji chceme navýšit, protože na tom také závisí naše reakce eh, v tom, jak chceme dosáhnout našeho cíle. Jde o problém, který, jak jsem říkal, už se týká vody. A pokud dojde k těmto změnám, bude zapotřebí, abychom se tázali, do jaké míry zemědělství a agrotechnologie mohou přispět ke snižování těchto problémů. Na této mapě najdete změny v pěstovaných plodinách. U některých zemí může docházet ke, k navyšování objemu sklizně, například ve Skandinávii nebo v severní části Evropy jako takové. Jaký je náš klíčový problém? Jak politici, tak zemědělci si musí uvědomovat, že k těmto změnám už může docházet teď. A toto vědomí se nyní vytváří zejména mezi zemědělci, protože právě oni Eh, musí jednat jako první a oni se musí rozhodit, rozhodnout, zda chtějí se přizpůsobovat změnám. Z našich analýz vyplývá, že u nás v Polsku zemědělci nečekají na další zprávy, ale naopak, eh, protože jsou svědky těchto změn, už se snaží eh, přizpůsobovat. Nečekají, až jim někdo řekne, že tyto změny jsou způsobeny změnou klimatu. Lidé to vidí sami. Poslední rozhodnutí je totiž právě na zemědělcích ohledně toho, co pěstovat a jak. A otázkou pro Evropskou unii, pro politiky, spočívá v tom, jak eh, vytvořit základ, který bude umožňovat přizpůsobení zemědělství novým podmínkám. Musíme se soustředit na velice přesně zaměřené akce, na konkrétní eh, akce, které se budou týkat jednotlivých konkrétních míst, protože je tu spousta rozdílů eh, zeměpisných, eh, klimatických a nelze proto aplikovat jednotnou univerzální metodu zcela na všechno. Naše rozhodnutí o tom, co budeme činit, tedy musí spočívat především na místních a regionálních orgánech. Hovořilo se zde o snižování emisí a já bych se k tomu dál nechtěl vracet. Tady vidíte několik prvků, o kterých jsem chtěl hovořit, nicméně předřečníci už je zmiňovali hovořili o tom, co je tedy třeba konat v souvislosti s tímto problémem. Co se týče přizpůsobování eh, novým podmínkám, což je podle nás velice důležité, je zapotřebí, abychom měli dlouhodobou politiku, která bude mít opravdu dlouhodobou perspektivu. Eh, SZP se má zabývat eh, zemědělskou politikou do roku 2020. To však neznamená, že bychom měli opomíjet vzdálenější budoucnost a možné další změny klimatu, je třeba eh, zvyšovat eh, rezistenci zemědělství proti klimatickým změnám, zejména tím, že zajistíme přístup k vodě. To tež se týká eh, zemědělských metod a celého kontextu problému, o kterém jsem hovořil. Další prvek, který už zde také byl zmíněn a podle mne je klíčový, pokud si přejeme zajistit na stávající úrovni zemědělskou produkci, eh, řekněme například od 70. let, musíme uvažovat o tom, že nám nebude stačit výměra zemědělská. Jedná se také o eh, důležitá politická zemědělská rozhodnutí. Je třeba správně plánovat, jak budeme v zemědělství postupovat. Protože pokud chceme zajistit produkci, na stávající úrovni, budeme muset navyšovat výměru, pokud ovšem nevyjdeme tedy z jiného předpokladu. Dalším problémem jsou nové variety, nové druhy. To vše by mělo být zváženo v nové společné zemědělské e, politice a nemělo by se uvažovat o tom, zda se to týká jen čisté přítomnosti či i budoucnosti, protože bychom měli zavést takové mechanismy, které budou umožňovat další přizpůsobování zemědělství měněným podmínkám. Klíčovým problémem je také financování. Je třeba začlenit takové finanční systémy, do eh, společné zemědělské politiky, eh, která, eh, které budou zohledňovat také přizpůsobení klimatickým změnám. Je třeba šířit osvědčenou praxi. To je další důležitý bod. Je třeba zvažovat i další vedlejší rizika, které přicházejí společně s klimatickými změnami. Ohledně vědeckého výzkumu je třeba ji vést na dostatečné úrovni. Je tedy třeba zajistit také mm, kontakt mezi eh, akademickou obcí a zemědělci, aby tyto informace mohly eh, proudit a eh, také je třeba, jak už jsem říkal, vyměňovat si osvědčenou praxi. K tomu máme vynikající příležitosti spolupráce mezi jednotlivými zeměmi je velice důležitá, protože všichni musí čelit témuž problému, nicméně metody můžou používat rozdílné. A teď vám si poděkovat za pozornost. Îi mulțumesc domnului Sadovski. Cel de-al cincelea expert pe care îl vom asculta astăzi este... Děkuji. Další eh, z expertů, kteří dnes promluví, je pan Jan Frahagen, který je Ehm, výzkumný pracovník v oboru agrosystému z univerzity ve Wageningu. A bude hovořit o tom, jak přizpůsobit zemědělství změně klimatu, jaké to má důsledky pro společnou zemědělskou politiku. Pane Vrhagene, máte slovo. Děkuji, já jsem si připravil svou prezentaci v angličtině, ale ale mm, budu hovořit eh, eh, holandským. Doufám, že dostanete tento dokument také e-mailem. Takže já chci hovořit o klimatických změnách a mm, přizpůsobení klimatickým změnám. Klimatické změny jsou eh, globálním fenoménem, mají, mají tedy globální dopad na zemědělství. A Působí tedy eh, dopad na celém světě. Například v subsaharské Africe je tento dopad velice silný. A teď můžu také zmínit Austrálii. I v Austrálii je tento problém zvažován eh, velice bedlivě. A příčiny klimatických změn jsou způsobena různými vlivy, například eh, vlivem zvířat, eh, je to způsobeno například způsobem produkce, eh, druhem výroby a produkce zemědělských produktů. Ale je třeba také zvažovat to, že to jsou určité pozitivní účinky. V některých oblastech Mají například eh, problém s tím, jak co nejúčinněji využívat vodu. A dochází i k dalším důsledkům těchto klimatických změn, jako jsou záplavy nebo zase eh, období sucha eh, nebo silné náhlé srážky a jiné klimatické jevy, které mohou poničit celou mm, úrodu. Skutečností také je, že se zvyšuje celosvětově hladina moří, eh, stále více se zasoluje půda a to působí problém eh, s kvalitou a dostupností vody. Další otázku, kterou je třeba zvažovat, jsou choroby. A eh, možnosti přežití eh, rostlinných a živočišných druhů jsou tímto omezeny. Eh, další změnu, kterou je třeba brát v úvahu, to jsou ceny potravin. A samozřejmě další škody jsou způsobovány na budovách, například když jde k zemětřesení nebo k velkým záplavám. Dochází i k narušení budov a škodám na nich. Klimatické změny jsou tedy provázány se zemědělstvím velice silně, jak jsme viděli. Je tedy třeba se přizpůsobovat této situaci a mírnit eh, eh, dopad eh, klimatických změn na zemědělství. A proto je zapotřebí využít různých komplementárních strategií, což může ovlivňovat pozitivně naši schopnost přizpůsobení. Musíme také myslet na to, aby naše hospodářství emitovalo méně splodin, což také bude přispívat mírní klimatický změn. Musíme zvažovat také další změny, technologické změny, ekonomické změny, změny ve společnosti. Stačí, abychom se podívali na vývoj zemědělství v posledních několika letech, abychom si uvědomili, jaký dosah mají tyto změny. A klimatické změny musí být také začleněny do našich eh, politických eh, eh, činností. Musíme vytvářet takovou zemědělskou politiku, která je bude zohledňovat. Tak, teď jde o to, zda budeme dělat jiné věci, anebo zda budeme ty též věci dělat jinak. Například. Jsou tu i ekonomické jevy, které mají e, dopad na způsoby produkce nebo například na způsob pěstování plodin, lze využívat různých systémů zemědělské výroby, což souvisí také s poptávkou na zemědělské produkty. Nezapomínejme ale e, také na ekonomickou stránku celé věci. Pro ty, kdo musí tedy v politice vytvářet rozhodnutí, je třeba, aby zohledňovali všechny tyto prvky ve svém rozhodování. E, například dochází ke změnám i na trhu. Na, v severních oblastech nizozemí, které mají vysokou zemědělskou produkci, jsme se snažili přemýšlet o tom, jak dále investovat a jak pokračovat zemědělské produkci. Zvažovali jsme proto potřebu eh, změny produkce související s klimatickou změnou a také jsme uvažovali o nových technologiích. Eh, Navíc dochází ke změně poptávky, eh, dochází ke změně ve využívání zemědělské půdy je tedy celá řada scénářů, kterým se můžeme věnovat. Je tu scénář A1 a scénář B2. A1 je spíše celosvětový, B2 je spíše protekcionistický. Na jeho západě Francie vidíme, jaké byly Eh, negativní eh, dopady takovýchto politik a zaměřil jsem se také na mm, Švédsko. Tady vidíte úroveň nula. A eh, tady jsou negativní vlivy klimatických změn. Pokud se podíváte na dopad emisí CO2, které, který působí oteplování, vidíme, že může dojít i k pozitivním e, důsledkům. Podíváme-li se nyní na technologický rozvoj, e, vidíme, že i to je velice důležitý faktor, protože může vést ku příkladu e, k větší rozmanitosti pěstovaných plodin. Jak ještě opakuji, Může se zvýšit výnos i proto, že se lépe využívá technologie. A to samozřejmě souvisí s novými technologiemi, které takto pozivně ovlivňují možnost navýšení e, výnosu, ale také nové technologie umožňují pěstování rozmanitějších variet. Technologický rozvoj je poněkud eh, pomalejší, co se týče jeho dopadu na jednotlivé regiony, protože tam je slabší výměna informací v jednotlivých místech. Když se podíváme na eh, produktivitu eh, u obilnin, tady jsou dva možné scénáře A1 a B2 na rok 2050. v produkci obilovin. Tedy vidíte, že dochází k velkým změnám v jednotlivých scénářích, v jednotlivých oblastech Evropy. Znamená to, že v některých oblastech může dojít díky eh, technologickému eh, výzkumu a kvůli klimatickým změnám k pozitivnímu dopadu. Pokud se podíváme na eh, poptávku po obilninách a na dodávky obilnin, máme tu také scénář A1, kde vidíme méně dovozů. A pak tu máme ještě scénář B2, kde vidíme tedy e, nadbytek e, obilovin. E, hlavní úlohu zde samozřejmě hraje pšenice mezi obilovinami. V některých regionech ovšem může docházet ke snižování produkce nabídky i e, poptávky, protože to, o čem já tady hovořím, to, co tyto grafy e, jsou e, zaměřeny na širší oblast Evropskou unii v 27 členských státech. Vidíte rozdíly mezi A1 a B2. Podívejte se například na zelené Oblasti, které jsou v některých místech tmavší zelené, na jiné zase světlejší zelené, to jsou oblasti, které jsou konkurenceschopné. Eh, abychom došli k tomuto údaji, zvažovali jsme hustotu populace a také velikost jednotlivých zemědělských jednotek, jednotlivých podniků. To je tedy ten další obrázek. Jak vidíte, eh, spolu účastní se na výsledku celá řada faktorů, například na základě scénáře A1 v roce 2050 produkce obilovin se bude soustředit především ve Francii. A Francie by se tak stala sípkou Evropy. Podle toho druhého scénáře B2 však situaci, která je odlišná, protože zde můžou působit různé přeshraniční jevy, například Německo, severní Německo, eh, Nizozemí eh, jsou na podobné úrovni A vidíte tedy, že klimatické změny mohou být důležitou hnací silou, nicméně ne tou nejdůležitější po každé. Eh, jsou tu například různé extrémní jevy, které mohou vzniknout, které si nedokážeme teď namodelovat. A klimatické změny eh, navíc eh, nejsou rovnoměrně rozprostřeny po celé Evropské unii. Navíc eh, dochází k určité zemědělské specializaci v produkci v určitých regionech a to také musíme brát v úvahu. Dochází eh, k technologickému vývoji, který přináší další změny. A proto musíme pořád mít na paměti, že je třeba jednotlivé aktéry neustále udržovat v kontaktu, takže vláda, akademická obec, eh, zemědělství musí si vyměňovat informace co například činí eh, mexičtí eh, zemědělci. Zemědělci v Mexiku musí pěstovat za velmi vysokých eh, teplot, tak co s tím budou dělat? Možná je třeba investovat do určitého oboru nebo do určité oblasti, je možná třeba změnit technické zařízení, mechanické přístroje, takže to bude k dalším změnám. A jak už jsem se zmiňoval, může dojít i k extrémním jevům, Eh, mějme na paměti, že biologické zemědělství může být velice důležité v boji proti různým eh, chorobám a škůdcům. Eh, také je třeba mít na paměti náklady na zmírňování dopadu klimatických změn. Zatím ještě nevíme přesně, kolik to může být. Musíme tedy v hospodářství neustále přemýšlet o tom, jak se přizpůsobit možným změnám. A to vše může mít dopad na prostředí, eh, na životní prostředí, ve kterém je eh, plodina pěstována. Podívejme se například na oblasti, ve kterých zemědělství není hlavní výdělečnou činností. Dochází ke změnám eh, výrobních modelů, které je třeba také začlenovat do našich politik. Ovšem nezapomínejme ani na e, změny e, v poptávce spotřebitele. E, pokud myslíme na jednotlivá místa, na jednotlivé regiony, můžeme vidět, že to může mít na jednotlivé regiony či oblasti silný dopad. Je třeba všechno zvažovat na dlouhodobém horizontu. Nové technologie například mohou eh, dojít k rychlejšímu výzkumu, no, k rychlejším výsledkům, například eh, pokud chcete vytvořit nový druh eh, rostlin, trvá vám to deset let. Nevíme, zda se to podaří urychlit. Děkuji vám za pozornost. Děkuji, pane Frhagene. A nyní začneme diskusi. Nejprve paní Paulsenová. Děkuji, pane předsedo. S velkou radostí jsem si vyslechl dnešní vystoupení odborníků. Ale také děkuji zpravodaji eh, panu Lefolovi za vynikající zprávu. Myslím si, že se zaměřujete na celkový obraz a používáte jej co by východisko k debatě o všech těch jednotlivých eh, drobnostech a to si myslím, že je skvělé. Myslím si, že všichni bychom se měli snažit eh, ujednotit eh, své myšlení, když se zaměřujeme na ty jednotlivé podrobnosti. Musíme si říkat, kde je na nebi ta hvězda, na kterou se právě dívám. Tak bychom uh, viděli celý obrázek a nejenom drobnosti. Lesnictví a zemědělství nejsou hlavními problémy klimatických změn. Já si nejsem zcela jistá, jestli bychom se měli eh, zaměřovat na emise zemědělství a v lesnictví. Spíš se musíme zaměřovat na schopnost eh, lesů a zemědělských ploch eh, zachycovat uhlík. To je, myslím, tady to nejdůležitější. Podíváme-li se na to takhle, uvidíme, že Eh, získáme mm, i další výhody. Nejenom, eh, že budeme oddělovat uhlík, ale automaticky se nám zlepší voda, bude čistší vzduch, bude vyšší biodiverzita, eh, Řešíme celou řadu otázek když se tedy budeme snažit eh, hledat takové metody zemědělství, které se budou o zemi náležitě starat. Myslím, že eh, co nejvíce toho budeme muset na eh, mačičce zemi nechat. Pokud máme zachovat výrobní kapacitu, nic jiného nám nezbyde. Orná půda bude vykazovat vyšší výnosy, pokud eh, budeme mít lepší životní prostředí, pokud eh, budeme mít více makrobiologické flóry. Nedíváme-li se tedy na celý ten obrázek, zjišťujeme, že jsou tady lidé, kteří nevěří mezi spojitost mezi skleníkovými plyny a změnami klimatu. To je nešťastné. Musíme eh, opravdu eh, vycházet z toho, že eh, změny jsou faktem. Jedině tak se můžeme dívat na zemědělství do budoucna nějak. Myslím si, že jedna drobnost by mohla vést k zásadní změně. Podíváme-li se, nebo budeme-li používat stávající metody zemědělství a lesnictví, tak eh, myslím, že zemědělství si samo, eh, nebo samo bude energeticky soběstačné. Dá, vyrobí palivo pro eh, své stroje, bude moci používat vlastní hnojiva. A když budeme používat biopliny, bioplyn a v energetické články, tak Eh, budeme moci řešit i další eh, zbytky z výroby. Je třeba tedy mít eh, na očích celkový obrázek. Nicméně, o jaké smědělství se snažíme? Mělo by být intenzivní, organické? No, já si osobně nemyslím, že by jakákoliv ze stávajících metod byla zcela udržitelná do budoucna. Spíše potřebujeme chytrou kombinaci nového a starého rozvinutých technologií a takzvaných primitivních nebo organických metod. Nemyslím si tedy, eh, že eh, by zatím někdo uvažoval o této eh, perspektivě, nicméně děkuji vám za vaše připomínky. Děkuji a slovo má Jose Bouven. Euh, ano, já bych se rád vrátil eh, k návrhům, které mohou vzejít z dnešního mm, jednání. Co je důležité v té zprávě, co také podtrhl pan Stefan Lefol, že hovořil o tom, že nová společná zemědělská politika musí být výkona eh, environmentálně, společensky a hospodářsky. To znamená, není možné hovořit o jedné oblasti, aniž bychom eh, zohlednili ty zbylé taková naše vize. Je třeba tedy mít eh, na paměti tu vizi ekonomickou. A myslím si, že je možné ukázat, eh, že ta řešení eh, nejsou vzájemně nekompatibilní mezi ekologií a ekonomikou a není možné je stavit proti sobě. Jsou dnes věci, které jsou ehm, ekologicky vzato škodlivé a hospodářsky vzato nepříliš výnosné, nenutně výnosné. Domnívám se, že model Eh, přehnaný model eh, industrializovaného zemědělství eh, právě dospívá do tohoto stádia. Ve Francii ministerstvo zemědělství spolu s ministerstvem pro životní prostředí provedli zajímavou studii ohledně možnosti rekonverze části zemědělské půdy na luštěniny. To znamená místo obilnin luštěniny. Ve Francii dnes pouze 200, pardon, 630 eh, eh, tisíc eh, hektarů soluštěniny. Bývalo to v roce 60 to bylo mnohem více. To znamená, došlo k obrovskému poklesu podílu luštěnin, té půdy obdělané osazenou štěninami. Přitom dovážíme soju a dnes tedy ta bilance je velice je složitá, nepříznivá. Přitom jsme schopni o 41% snížit dovozy pokud budeme pravidelně o 7 zvyšovat eh, osazování luštěninami eh, s, s výraznými dopady v, ve smyslu Eh, snížení eh, spotřeby eh, dusíkatých hnojiv a zachytávání uhlíku, tedy CO2. navíc to, co tady ztratíme na vývozech obilnin, no ovšem ušetříme na tom, že nebude potřeba tolik hnojiv a budeme mít tady zachycený ten uhlík. To znamená, byl by to vyvážený výsledek. Tady dnes jsme můžeme říci, že mít zemědělství, které je ekologické, neznamená nutně, že to bude hospodářsky nevýnosné. Já si myslím, že je třeba jít cestou přizpůsobení a zároveň si myslím, že důležitá otázka osiv a nejlepší cesta, jak zlepšit situaci u osiv, je nechat zemědělce podílet se na výzkumu, protože mm, tak nalezneme nejlepší cesty transformace osiv. Děkuji a nyní dávám slovo panu Sekerskému. Děkuji. Já bych eh, rád eh, učinil tři poznámky či položil tři otázky. Poté, co jsem se vyslechl dnes eh, naše odborníky a našeho zpravodaje, rád bych se dotázal, kde je možná největší um, dosažení největší efektivnosti, pokud je o investované prostředky. E, u čeho by byla nejlepší návratnost investic? Pokud je o je to v oblasti přizpůsobení se energií, výzkumu nebo samotného zemědělství. Tedy to je otázka, kterou si musíme klást. Do které z těchto oblastí bychom měli investovat nejvíce? Já si myslím, že to je jaksi úhel pohledu Evropského parlamentu na tuto velmi širokou diskusi. Dále intenzivní versus extensivní zemědělství. Máme s tím mnohaleté zkušenosti, eh, s tím, jaké jsou výhody a nevýhody extenzivního versus intenzivního zemědělství. A je možné, že tady na tu rovnici budou mít dopad klimatické změny? Je možné, že to souvisí také s rozsahem e, produkce? A pokud je o organické či biozemědělství, e, myslím si, že určitě se budeme muset zabývat různými typy zemědělství z hlediska klimatických změn budeme muset sledovat, který typ produkce jde správným směrem. Dále no zde otázka vodohospodářství. Ta do toho také významně vstupuje. Myslím si, že za posledních deset let jsme zaznamenali obrovský nárůst eh, no, v biozemědělství. To je jednoznačný trend. Myslím si, že třeba eh, prokázat, do jaké míry je e, důležitá společná zemědělská politika, jak je důležitá pro společnost, pro spotřebitele, pro e, životní prostředí. Myslím, že někdy přehlížíme e, či opomíme otázku zajištění dodávek potravin a někdy zapomínáme, že společná zemědělská politika zajistila právě zásobování Evropy potravinami eh, po celou dobu svého trvání. Eh, v roce 2007 a v následném období náhle nastal problém z hlediska dodávek potravin a především cen potravin a pomalu se to nám vrací zase na přední stránky novin, eh, kde to nějaký čas chybělo, respektive odkud to na nějaký čas se zmizelo. Děkuji, pan Agnew. Děkuji, pane předsedo. Dvě rychlé otázky. Na začátku jedné z těch prezentací byl jeden strašlivý graf, eh, který ukazoval eh, 70, tedy výhled na srážky za 70 let. Rád bych se zeptal toho řečníka, který ukazoval, jak si je jistý s tím, že se k tomu dostane vzhledem k nespolehlivosti těch předpovědí, které jsme zatím měli, protože pokud se tohle stane, tak dojde k velké migraci eh, lidí ze suchých klimatů do eh, eh, vlhkých klimatů. Můžete dát ruku na srdce a říct, že se to opravdu stane. Jiný řečník zde hovořil o současném vývoji v pěstování brambor v Polsku. Ty trendy za posledních 9-10 let byly, že se tam ochladilo. Tak o tom jste hovořil v souvislosti s pěstováním brambor v Polsku? Děkuji, ty bude pokračovat paní McGinnis. Děkuji, pane předsedo. A v této fázi bych ráda poděkovala zpravodaji za jeho práci. Ráda bych eh, namítla, že důraz na klimatické změny nás odvádí od skutečného problému a tím je lepší hospodaření se zdroji. A v parlamentu se musíme právě tímto zabývat mezi eh, skeptiky vůči eh, klimatické změny a eh, jejími příznivci se shodneme, že je třeba zabývat se hospodařením se zdroji, takže v tom musíme pokročit. Potom se tady hovořilo o, o různých eh, systémech podpory a vy jste říkal, že eh, je, existuje diskontinuita. Někdy z nějakého eh, systému jsou přínosy, které okamžitě skončí, když ten systém podpory skončí. Takže tím je třeba se zabývat. Potom ta otázka orby půdy. Proč existuje ten opravdový odpor vůči minimální orbě. V Irsku jsou k tomu smíšené postoje, nicméně nikdo do toho, do toho nejde. A zemědělci nejsou blázni, takže, nebo nejsou hloupí, takže proč, musíme si klást otázku, proč se do toho nepouští? A proč nepoužíváme ty znalosti, které máme v současné době v zemědělství? Eh, poradenské firmy zemědělské v řadě členských států eh, do značné míry eh, vyplňují formulář zemědělce a nezabývají se tím, jak radit zemědělcům, jak hospodařit s půdou. A to bychom měli vyřešit na naší politické úrovni. A potom je tady otázka ziskovosti zemědělství. Když zemědělci ne, budou mít zisk, tak nebudou investovat do ničeho. A rozhodně ne do oslabování změn klimatu a přizpůsobování se změnám klimatu, i když vidí, že by to měli udělat. Takže co byste na tohle řekli? Děkuji a posledním řečníkem bude pan Hausling. Máte slovo. Tak eh, z toho slyšení eh, si eh, beru to, že eh, vlastně pokračujeme v debatě, která už zde byla a samozřejmě tady máme pana zpravodaje. Mě tady udivilo, že se tady tolik dohadujeme o faktech. Když poměřujeme to, co vlastně víme, s tím, co zde slyšíme, tak se neschodneme. Globální trend nelze rozporovat, to je pravda. Musíme eh, okamžitě reagovat. A um, to reformou společenské zemědělské politiky. Zemědělství eh, se musí zaměřit na změny eh, klimatu, eh, na kterých jsme se dohodla v Evropské unii, stejně jako jiné oblasti. Jsou tady redukční cíle, kterých musíme dosáhnout, máme na to různé modely a já si myslím, že nejzajímavější, že zde klademe hodnotu na trvale udržitelné zemědělství, na Eh, zemědělské hospodaření, eh, které je v souladu eh, s přírodou, že se mají zachovávat zelené plochy. A také je třeba kriticky posuzovat intenzivní zemědělství vzhledem k jeho klimatické bilanci. Takže musíme pracovat dále v zemědělství s ohledem na, tato, na to fakta, tak abychom zachovávali naše, naši energii. A tam bychom také měli nasměrovat eh, prostředky podle toho, kam si stanovíme eh, priority. Ale bez eh, ohledu na klimatické změny a jejich působení na zemědělskou politiku nemůžeme dělat žádnou zemědělskou politiku. Takže si myslím, že do budoucna bychom se měli zaměřit na to, co už jednotlivé země udělali v rámci druhého sloupu, druhého pilíře. Eh, a tuto politiku dále eh, posilovat. A celkově si myslím, že tohle byl dobrý začátek debaty, eh, která nás ještě bude dlouho provázet a myslím si, že pan zpravodaj může do své zprávy zapracovat celou řadu věcí. My k tomu dáme také své podněty a docela jistě ta debata bude ještě v nadcházejících letech pokračovat.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 Jako první pan Cedovský. Děkuji vám, pane předsedo. Chci odpovědět na některé z dotazů, nemohu odpovědět na všechny. Za prvé, klimatické změny jsou skutečností, ať se nám to líbí či nikoli. Vždy to vidíme každý den, nejen na základě meteorologických údajů, ale na základě toho, co se děje v přírodě. dochází ve změnách v chování tažních ptáků. Totež se týká i rostlin, i pěstovaných plodin. I ty jsou ovlivňovány eh, počasím, které se mění. A další otázkou, kterou si můžeme klást samozřejmě je, zda tyto změny počasí se budou Eh, opakovat eh, nebo prohlubovat v budoucnosti, protože to bychom pak museli zohledňovat i v naší zemědělské politice, i v eh, ochraně půdy. My zatím nemáme strategii pro ochranu půdy, což souvisí také s poškozováním půdy, například průmyslem nebo erozí. A to je velice důležité, abychom mm, půdu chránili, protože jinak nebudeme schopni udržet produktivitu. Pan Šekirsky hovořil o tom, jak nejlépe využívat finanční prostředky. V souvislosti se snižováním emisí je zcela jasně problémem doprava. To je odvětví, ve kterém těžko e, získáme Eh, převahu, protože tento sektor je velice fragmentovaný. A veškeré akce tedy musí být správně plánované, pak se nám podaří teprve tedy eh, snižovat eh, emise. Ale to vše vyžaduje čas. A teď objem produkce Musíme se zamyslet, co vlastně chceme. Na globální úrovni se říká, že do poloviny století produkce by se měla zvýšit o 50 A my se ptáme, tedy týká se to i Evropy, a o tom bychom měli přemýšlet. Je třeba, abychom se tázali, zda se zvyšování produkce má týkat nejen rozvojových zemí, ale i nás. Potom je tu vodohospodářství, to je další problém pokud se nám nepodaří zaručit přístup k vodě, budou nás čekat v budoucnosti závažné problémy. A to vše bude ovlivňovat také úroveň produkce a bezpečnost potravinových dodávek, protože právě k tomu konec konců produkce potravin slouží, aby byla dodávána. Hovořilo se o možných modelech srážek na klimatu, dámy a pánové, není nic jistého. My máme jen určité scénáře a ty scénáře jsou vysoce pravděpodobné. To znamená, že na základě údajů, které dnes máme, na základě našich, našeho největší, nejlepšího vědomí a svědomí, poznatků z chemie a z dalších věd, můžeme říci, že bude docházet k těmto změnám, ale to není žádná prognoz a my potřebujeme si uvědomit, že to jsou určité eh, rezervy či výhrady, a proto musíme být obezřetní a přemýšlet o tom, co učiníme, pokud se skutečně realizují tyto scénáře. A když byla řeč o bramborách, analyzovali jsme případ brambor a museli jsme se zabývat problémem, který souvisí s nárůstem teploty a e, nižší dostupností vody. Proto teď máme nižší výnosy. Brambor. Děkuji. Äh, Děkuji, já mám celou, e, e, já mám odpověď na celou řadu dotazů a snažil jsem se je tedy postarat dohromady, abych dokázal odpovědět. Některé z těch dotazů se týkají budoucnosti. A jak si myslíme, že tedy bude budoucnost vypadat? Bude se naše zemědělství zaměřovat spíše na produkci nebo také na poskytování dalších služeb? Rozvoj venkova samozřejmě zohledňuje zemědělství, ale také další prvky. To znamená, že se na věci můžeme dívat z různých pohledů a jednotlivá řešení nejsou vždy komplementární. Pokud se tedy zabýváme přizpůsobování klimatickým změnám a jejich mírnění, tak u intenzivního zemědělství můžeme eh, můžeme eh, přispívat ke zmírnění dopadu jinak, eh, než kdyby se jednalo o multifunkční zemědělství. Je zjevné, že intenzivní zemědělství bude jinak se snažit dosáhnout zmírnění dopadu klimatických změn na toto odvětví. Jsou tu například zemědělci, kteří by chtěli produkovat svou vlastní energii, eh, a to například ti, kdo chovají dobytek a snaží se teď najít řešení, protože byli prvními, kdo byli stěženi změnami. Souhlasím s tím, že stávající technologie nejsou plně využité a někteří zemědělci Eh, se vrhli na druhé straně do první linie. Podívejte se například na holandské skleníky, protože na ně je zapotřebí vynakládat eh, veliké investice. Co se týče energetické účinnosti, můžeme ji dosáhnout oběma způsoby. Tím, že budeme využívat přírodní zdroje a do jednotlivých scénářů velice dobře zapadá bezpečnost dodávek potravin, ať už je to tedy otázka otevřeného trhu, volného trhu na celosvětové úrovni. A to znamená, že pak by se zemědělci chovali jinak pro, než v tom druhém scénáři, který je spíše protekcionalistický. My však chceme se zmiňovat o úloze Evropy ve světě. Já teď nechci hovořit o samotných klimatických změnách, protože to není moje pole působnosti. Velmi jsem se zabýval na druhé straně mírněním dopadu klimatických změn. Eh, uchovávání zdrojů je pro nás nejlepší politikou, to je alespoň naše heslo v Holandsku to, co máme, si musíme zachovat. To platí jak pro lesy, eh, tak pro vodní toky, eh, mokřady, lužní lesy, všechno možné. Ehm, pak je tu otázka nedostatku, k němuž může docházet Ehm, hovořilo se o eh, mm, mělké orbě nebo co možná nejmenší narušování půdy, které by eh, mohlo přispět eh, k zachovávání uhlíku a tedy bojovat proti klimatickým změnám. Ehm, je také nutné, abychom měli na paměti, že pokud budeme využívat určité metody, a tyto metody nebudou uh, účinné, tak budeme určitým způsobem potrestáni za využívání těchto metod. Předám slovo ještě expertům z prvního kola, prosím. Také bych eh, zopakoval eh, to konstatování, že eh, vody, vody je málo. Vodní cyklus, dusíkatý cyklus a uhlíkový cyklus jsou navzájem provázané a intenzivní orbu narušíme všechny ty cykly, takže myslím si, že voda nakonec bude větší problém než uhlík v současné době. Také si musíme uvědomit, že fixace uhlíku fotosyntézou přímo souvisí se spotřebou vody. Potom je tady druhá otázka v souvislosti s dusíkatými hnojivy. Eh, výroba tuny dusíkatých hnojiv, eh, syntetických hnojiv eh, uvolní 1,2 tuny oxidu uhličitého. Naše atmosféra je 78% dusíku a my musíme použít, používat rostliny k zachycování tohoto dusíku. Potřebujeme v zásadě více luštinin. Ve Spojených státech Ton Hager řekl, že organické zemědělství by uživilo globálně 4 miliardy lidí. V současné době máme 6,7 miliard lidí a to je primárně díky eh, dusíkatým hnojivům. Takže dusíkatá hnojiva jsou eh, důležitá k zachování výroby, ale eh, samozřejmě s jejich zbytky, které nám otékají do vody a znečišťují ji, je problém. Na světě je 29 procent eh, pevného povrchu eh, a z toho jenom 11% je orných. Jsou tady pastviny a pohoří, eh, která samozřejmě to můžou trošku rozšířit, ale Musíme si uvědomit, že globální populace narůstá o 1,2% ročně, takže musíme mít intenzivnější procent, výrobu na stávající orné půdě než doposud. Musíme používat naše zdroje efektivněji abychom eh, zvýšili eh, výrobu potravin pro tu narůstající potravinu. Vzhledem k tomu, že několik zemědělců eh, krmí celý svět, potřebujeme aby zemědělská politika byla trvale udržitelná. Potom samozřejmě potřebujeme všichni táhnout za jeden provaz. Máme takový v angličtině, že všichni společně toho uděláme víc. Eh, je třeba, aby eh, odborníci, eh, politici, zemědělci i spotřebitelé tahli za jeden pro vás a řešili otázky dostatku nebo zajištění potravin a energetické bezpečnosti. Když budeme konzervativnější a nic nebudeme dělat, tak se to zdá, že je to bezpečnější a pohodlnější. Tak bych zareagoval na tu otázku neor, neorání. Samozřejmě obráší to určitá rizika, alespoň v počátku, ale jakmile zemědělci nastoupí do toho systému, tak už si na něj zvyknou a budou jej přijímat. Je, to, eh, je tady otázka kultury a tradice a vnímání eh, těch obtíží, které s tím souvisejí. Největší eh, problém je ten mentální blok, který, kterého bude třeba těch, těch změn. Eh, někteří eh, se stydí před svými sousedy a mm, nechtějí slyšet jejich kritiku. Takže musíme vytvořit novou technologii, eh, bude se to vyžadovat samozřejmě nové, nová zařízení a velkou intenzitu řízení. Ovšem, když se podíváte na historii lidstva, tak zlepšovat se dá pořád systém řízení. Potom eh, zemědělské dotace, jak v EU, tak v USA, eh, podporují eh, konvenční orbu. Naši zemědělci v zásadě pokračují v tradičních metodách a myslím si, že dotace by měly také mm, podporovat nové formy zemědělství a ochranu zemědělských ploch. Nikdo nehovoří o kontrole populace, ale je zřejmé, že máme omezené množství zdrojů a pokud je nebudeme používat náležitě, tak eh, zásadním způsobem omezíme eh, nebo poškodíme svoji populaci i naši civilizaci. Děkuji odborníkům a teď dám eh, slovo panu Lefonovi k tomu, aby to uzavřel. Děkuji, pane předsedo. Myslím, že to byla bohatá diskuse a i já bych na, rád nyní poděkoval našim odborníkům, že mezi nás dnes dopoledne přišli a hovořili co nejjasněji o tom, co je v sázce a že také se snažili nastínit určitá řešení. Děkuji všem členům eh, zemědělského výboru, kteří vystoupili. Rád bych se nejprve vrátil ke skeptickým názorům na oteplování klimatu. Vždy se objevují skeptické názory. Pokaždé, když vznikne nějaká důležitá otázka, jako je tato. Ale jak se zaznělo, existují některé objektivní eh, fakta, například v Pacifiku, vidíte, eh, na ostrovech vám lidé řeknou, že prostě hladina moře stoupá. V Bangladeši se, jsou nuceni přijímat opatření pro to, aby zabránili zaplavení celých částí území. Nebo vidíme, co se děje na jihu Evropy, ve Španělsku to také před chvíli na to upozornil jeden z odborníků, tam skutečně došlo k nárůstu teploty a e, sucha, e, letní sucha se výrazně zhoršila e, v Řecku například. Takže nemůžeme se tvářit, jako že se nic neděje. A tak trochu byl no to vtip o těch dinosaurech, jak to hovořil pan místopředseda. Dinosaury se objevily a pak zmizely a my tady se nezbavíme, protože my jsme vlastně jich, eh, my jsme ti, kdo přišli po nich a znamená to, že my také jednou, eh, že my také jednou smyslíme. No, musíme hledat řešení pro to, jak pokračovat. Protože planeta, ta země se určitě bude točit dál, ať my tady jsme nebo ne, to je jisté. Paní McGuinness eh, se zmiňovala o tom, že nad rámec této otázky můžeme skeptiky ponechat jejich skepticismu. A já od začátku kladu otázku eh, klimatických eh, změn a toho, že je třeba, že to je také záležitost toho, jak přistupujeme k celé té věci, k celé té záležitosti toho, jak v zemědělství produkujeme. Jak zajistit dostatečný objem výroby a dostatečnou i rozmanitost, ale zároveň jak zachovat zdroje, které jsou nutným předpokladem pro tuto zemědělskou výrobu. Zemědělství je ten sektor, který je v kontaktu eh, s životem, s živými organismy. Je tedy na tomto sektoru, aby vyvinul co nejkoherentnější přístup, který by nám umožnil anticipovat eh, modely rozvoje budoucnosti. Eh, jde tedy o trvalou udržitelnost naší kapacity rozvoje a zachování zdrojů pro naše děti a vnuky já si myslím, že je třeba tady zaujmout globální přístup. Není možné už eh, mít jednotlivé směrnice pro jednotlivé samostatné oddělené oblasti. O tom hovořili i naše odborníci, to ta to řešení win-win, tedy všestranně prospěšné, je třeba, abychom hledali řešení, která jsou výhodná eh, ekonomické pro zemědělce, protože snižují náklady a která jsou také výhodná celkově pro společnost eh, z hlediska tedy zachování eh, našeho přírodního bohatství, zachování biorozmanitosti, to je také velmi důležité, a u přírodních zdrojů chci znovu zopakovat, že otázka vody je klíčová. Jde tedy o kombinaci těchto prvků kterou musíme řešit. A jsou různé techniky, ať už biozemědělství, nebo přesné zemědělství, nebo metody obdělávání půdy, nebo uh, různé lesně, metody v lesnictví, které nám umožní zajistit potřebné zachytávání uhlíku. A já chci zareagovat na pana uh, eh, Kapula se Santosa. Já jsem pro uh, celoevropskou uh, politiku uh, lesa. Já si myslím, že pokud řešíme biomasu, také musíme mít společnou koncepci pro lesnictví. A hovořil jsem o tom před chvíli s panem Lajoncem, ta otázka zní, jak může eh, společná zemědělská politika zajistit tento přechod na ekologičtější systém produkce. Hovořil jste tady o tom, že v určité době došlo k určitému rozhodnutí, eh, tady rozvíjeli jsme konvenční zemědělství, tradiční a jak nyní eh, rozvíjet naše zemědělství dále a reagovat na ty výzvy, které dnes před námi jsou. Eh, občané eh, politicky vzato budou eh, vyhodnocovat tedy společ, společnou zemědělskou politiku také podle toho, do jaké míry jsme schopni přinášet globální politická řešení. Samozřejmě tady v té diskuse jde o to otevřít nové perspektivy, začít se bavit o eh, reformě eh, nebo o pokračování v SZP po roce 2013. A já jsem velice rád, že tato debata dnes proběhla, jsem velice rád, že jsme ji zahájili a Doufám, že v ní budeme pokračovat a že výsledkem bude zpráva, která otevře skutečně nové eh, perspektivy pro zemědělství a také pro zemědělství ve společnosti. Děkuji. Tím se dostáváme na závěr dnešního slyšení. Myslím, že to eh, bylo opravdu plodné setkání a předpokládám, že dnešní výměna názorů ehm, vyústí v o to hodnotnější finální zprávu. Eh, rád bych připomněl lhutu pro předkládání pozměrovacích návrhů.